Ladies and gentlemen, please be sitting. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Dobré odpoledne. Vítám vás na tomto odpolední schůzi pod výboru pro bezpečnost a obranu. Nejprve bych vás chtěla informovat, že tato schůze je vysílána přes internet a pokud jde o tlumočení, tak jsme dostali tady jazyky, kterými hovoří řádní členové tohoto podvýboru pro bezpečnost a obranu. Nebudeme dnes přijímat žádný zápis předchozí schůze, protože to už bylo provedeno. Takže budeme předkládat další zápis v první polovině října na schůzi podvýboru. Nyní tedy přistupme rovnou k přijetí pořadu jednání. Byla jsem informována sekretariátem, že tady zazněly určité otázky otázky nebo respektive připomínky ze strany politických skupin, pokud je o třetí bod dnešního pořadu jednání. A to sice bezpečnost na Blízkém východě, která má být prezentována z pohledu USA a Izraele. Já bych vás chtěla informovat, že to je pouze první z řady přednášek na toto téma a toto téma ještě bude náležitě probíráno do budoucna. My jsme se rozhodli na to podívat z hlediska tedy USA a Izraele zejména s ohledem na to, že příští měsíc nás čeká společná návštěva výboru SEDE a AFED ve Spojených státech. Takže bychom chtěli, aby tady nejprve byla prezentována pozice Spojených států, pokud jde o bezpečnost na Blízkém východě. A poté, ještě před tou misí ještě před tou návštěvou bychom rádi uspořádali schůzi na podobné téma, kde chceme prezentovat oficiální stanovisko ESVČ nebo respektive odborníků sídlících v Bruselu. Bohužel se nám dnes to nepodařilo takto vyváženě koncipovat, protože došlo k výměně ředitele, pana ředitele Sabrala, který byl možná nejlépe obeznámeným odborníkem k tomuto tématu v rámci ESVČ. On ovšem změnil svoji pozici a proto si myslíme, že bychom měli asi chvíli počkat, abychom měli jistotu, že ten člověk, kterého sem pozveme, bude opravdu dobře připraven tady prezentovat oficiální stanovisko SVČ. My jsme požádali, aby tady SVČ byla přítomná, ale bylo to institucionální rozhodnutí, že tady nebudou. My se nicméně snažíme, aby eh, se někdo z OSVČ uzúčastnil. doufám, ještě před naším odezdem do Norfolku, respektive Washingtonu. Já tedy doufám, že s tímto vysvětlením budete připraveni přijmout toto. Pan Galer? Ano, já to beru na vědomí, co jste řekla, ale přesto bych byl rád, abychom tu debatu mohli vést tak, že by tady byla přítomná celá škála názorů. A vzhledem k tomu, že obvykle, když se o těchto věcech bavíme, jsme zvyklí, když jsou tady externí hosté, aby tady zároveň byl i někdo interní z našich institucí. Takže do budoucna bych byl rád, kdyby tomu tak bylo. Ano, jistě děkuji. Já jsem vás jenom chtěla informovat, že jsme se snažili, aby tomu tak bylo, ale pravděpodobně s ohledem na tyto změny v SVČ to vypadá takto a já jsem to chtěla říci na samém začátku, že tady tady bude prezentováno dnes hledisko USA a Izraele a bude to pokračovat další řadou schůzí. Takže já vám za tuto připomínku děkuji. Doufám, že tímto můžeme přijmout pořad jednání. A nyní již bez dalších prodlev bych chtěla přistoupit k prvnímu bodu. A srdečně tady vítám našeho častého hosta, pana Jorge Domeka, který je výkonný ředitel Evropské obrané agentury. Dnes tady máme téma dlouhodobý přeskum Evropské obrané agentury. Pane Domeku, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a dobré odpoledne. Zdravím všechny členy tohoto podvýboru. Já jsem rád, že mám možnost opět vystoupit v Evropském parlamentu před tímto podvýborem. Poslanci a členové tohoto výboru během posledních let ukázali, že jsou důležitou silou, pokud jde o vypracování inovativních návrhů a politické vůle v této oblasti. V této souvislosti bych chtěl zmínit pilotní projekt pro výzkum financovaný EU, který už byl tady projednáván a který nyní agentura implementuje. Následná, vrátím se k němu podrobněji na následujícím zasedáním. Já jsem přesvědčen, že parlament bude v nadcházejících měsících a letech schopný poskytnout i další stimuly k naší práci. Je důležitou součástí toho všeho, co se projednává. Z tohoto důvodu jsem velmi rád, že mám možnost tady vést výměnu názoru na téma takzvané dlouhodobého přeskumu. V první řadě bych chtěl říci, že tento dlouhodobý přeskum je naprosto zásadní. Vede k posílení našeho mission statement a také posiluje pozici naší agentury v rámci přetrvávajících iniciativ, jako je ESCO, PAT a Evropský obraný fond. Tento proces byl spuštěn už dlouho v minulosti. Paní Mogherini jasně ukázala, že je potřeba plně využít potenciál této agentury. Je potřeba zajistit, že tato naše agentura bude mít náležité zdroje a bude dobře vybavena pro svou práci a bude se přizpůsobit své úloze po 12 letech svého fungování. Dlouhodobý přeskum představuje několik eh, setkání na nejvyšší úrovni, které probíhaly 6 měsíců od listopadu 2016 do dubna 2017, v rámci něž proběhly eh, podrobný přeskum a vyhodnocení dlouhodobých cílů, priorit a způsobů práce a ten byl proveden ve spolupráci s národními zástupci osobně jmenovanými ministry. Na tomto základě ministři obrany 18. května schválili a podpořili závěry dlouhodobého přeskumu a doporučení. Jaké jsou hlavní body, které je potřeba zdůraznit? Dlouhodobý přeskum hovoří o tom, že je potřeba posílit tři konkrétní funkce, které agentura vykonává. Za prvé, agentura EDA by měla fungovat jako hlavní nástroj pro stanovení mezivládních priorit na evropské úrovni, pokud jde o budování kapacit ve spolupráci s SVČ a EUMC. Stanovení priorit na evropské úrovni je opravdu klíčové. Priority pro budování kapacit rovněž znamenají, že je potřeba pochopit, co máme a co nemáme k dispozici na celoevropské úrovni a měli bychom zaměřit zdroje tam, kde jsou opravdu potřebné. Máme plán pro rozvoj kapacit, takzvaný plán CDP, který jasně popisuje, jaké eh, kapacity je potřeba budovat a také bereme v potaz vstupy poskytnuté jednotlivým členským státy do NATO. Tento plán CDP je nyní přeskoumáván spolu s členskými státy a nové priority by měly být schváleny někdy v březnu příštího roku. Vazby na vnitrostátní plány budou stále více důležité a měly by zajistit účinnou implementaci z jednotlivých prioritních oblastí. Priority v plánu CDP by měly také podpořit Eh, evropsky financované obrané aktivity, ať už se jedná o výzkum nebo rozvoj kapacit. A to bylo zúrazněno na několika závěrech rady v minulosti. Pokud jde o aktivity výzkumu a vzdělávání, tak se snažíme vybudovat jednotný plán výzkumu, abychom popsali technologie, na které se máme zaměřit a abychom podpořili jednotlivé priority. Také chceme stanovit klíčové strategické činnosti a vypíchnout, které průmyslové kapacity a dovednosti Evropa potřebuje dále rozvíjet. Také se snažíme propojit tyto nástroje v rámci jednotného integrovaného rámce, tak aby členské státy měly úplný obrázek o tom, co je potřeba v oblasti obraných investic a aby došlo k maximalizaci bezpečnosti v Evropě jako celku. Prostřednictvím tohoto balíčku nástrojů chceme také doplnit eh, koordinovaný roční přeskum v oblasti obrany, takzvaný CART, který by měl poskytnout úplnou představu o tom, jak to vypadá v oblasti kapacit EU. Možná bych tady poskytl nějaké větší podrobnosti v reakci na vaše dotazy. Pokud jde o PESCO, tak členské státy agenturu požádali v, v úzké spolupráci s vojenským štábem EU, aby byla zajištěna konsolidace a analýza navržených projektů PESCO. Na konci října se uskuteční seminář eh, organizovaný členskými státy, který bude představovat příležitost, jak prezentovat první zjištění. Dále úloha agentury EDA v rámci eh, PESCO bude se rozvíjet i během nadcházejících týdnů a měsíců, a to v souladu s jednotlivými ustanoveními Rady a smlouvy a také s ohledem na nedávné závěry dlouhodobého přeskumu. Potřebujeme PESCO, které bude ambiciozní a které bude představovat změnu, pokud jde o evropskou obranou spolupráci. Ať už jde o přeskum plánu CDP, kart nebo PESCO, členské státy se musí zapojit a přispívat. To je naprosto zásadní. A nyní se podívejme na druhou důležitou úlohu, kterou členské státy přikládají agentuře EDA. Agentura by měla fungovat jako spolupracující fórum a podpůrná řídící struktura, která bude e, realizovat konkrétní rozvoj technologií a kapacit. Agentura EDA už během mnoha let pomáhá členským státům lépe vzájemně spolupracovat. EDA se podílí na celé řadě činností a podpoře spolupráce. Agentura snaží usnadnit dialog mezi členskými státy, eh, realizuje studie proveditelnosti, aby bylo možné identifikovat možné oblasti spolupráce a také podporuje celou řadu projektů. V současné době podporujeme asi 50 projektů na rozvoj kapacity a 100 projektů na rozvoj výzkumu a vzdělávání v rámci naší agentury. Mezi nedávnými iniciativy, iniciativy od května bych chtěl zmínit následující. Jednak spuštění Evropského taktického centra Airlift v červnu 2017, také oblast cyber, cvičení Sybrit na ministerské úrovni v září 2017, také stanovení pracovní skupiny ad hoc, pokud jde o vojenskou přepravu v září 2017 je tady také celá řada dalších iniciativ a dalších oblastí, kde by EDA mohla pomoci rozvíjet evropský rozměr. A konečně třetí důležitá úloha. Dlouhodobý přeskum předpokládá, že by se měla posílit úloha agentury EDA jako jakéhosi prostředníka mezi komisí a dalšími agenturami EU, který bude fungovat jako nějaký ústřední subjekt pro evropsky financované obrané projekty. Samozřejmě tento třetí úkol předpokládá, že dojde k posílení úlohy Evropské obrané agentury na členskými státy na jedné straně a evropskými institucemi na druhé straně. Agentura je jistě dobře vybavena, aby mohla tuto úlohu sehrávat, pracuje pod záštitou rady a těž, těží z přímého politického vedení ministrů obrany a vysokých obraných subjektů, jako jsou třeba národní štáby ředitelé a podobně. Důležitá úloha je také posílit dopady obraného sektoru v oblastech, jako je kybernetická bezpečnost, vesmír, energetika a podobně. Tady bych chtěl zmínit, že úloha agentury EDA od roku 2010 je velice dobrým příkladem této spolupráce, kdy jsme eh, koordinovali třeba vojenské postoje k takzvanému jednotnému evropskému nebi a podobně. A nyní se podívejme na naši úlohu jako ústředního subjektu, který bude koordinovat evropské obrané projekty. Zatímco agentura implementuje pilotní projekt a první rok přípravných kroků v oblasti vojenského výzkumu, je potřeba ještě tuto úlohu ústředního operátora dále posílit. Pokud jde o program EDDP, agentura vytvořila pracovní skupinu a zapojila členské státy aby lépe spolupracovali s agenturou EDA. Na žádost členských států agentura poskytla poradenství v rámci eh, tzv. Rady přátel předsednictví FOP, pokud jde o zapojení malých a středních podniků do výzev EDIP. Podobně jako v případě návrhu projektu PESCO by agentura také mohla radit členským státům, pokud jde o dopady navrhovaných projektů EDIP na evropské kapacity a soudržnost. A členské státy byly vyzvány, aby poskytly bezplatné poradenství na podporu této práce. A toto je jenom přirozený důsledek výzvy členských států zajistit vazbu mezi CART, PESCO a Evropským obraným fondem a zároveň jasně zdůraznit, že se jedná o oddělené iniciativy, které jsou všechny zaměřeny na vylepšení e, souladu evropských kapacit a priory. Nezapomínejme, že ve finále Evropský obraný fond by neměl představovat jenom nějaké průmyslové dotace, ale měl by skutečně vést k vytváření požadovaných kapacit, které budou postaveny na evropské obrané technologické a průmyslové bázi. Vazba mezi prioritami a mm, jednotným evropským prostorem kapacit je naprosto zásadní a EDA tady sehrává důležitou úlohu. A právě proto při vyjednávání pravidel EDIPu musíme na toto dávat velký pozor. Dle mého názoru, co je velmi důležité, je náležitá rovnováha mezi e, tou dimenzí mezivládní a komunitní na jedné straně, pokud chceme skutečně zajistit kvalitativní skok upředu. Podle mého názoru ty strukturální aspekty jsou opravdu zásadní. A když říkám správná rovnováha, tak tím mám na mysli, že každý subjekt, každá instituce by měla se hrát úlohu, která byla v sou, bude v souladu s jejími vlastními úkoly, mandátem, odborností a odpovědností. Měly by tady být jasně vymezené jednotlivé úlohy, a to jak na základě smlouvy, tak na základě konkrétní politické reality. Nezapomínejme, že agentura EDA je uvedena ve smlouvě jako agentura v oblasti mm, rozvoje obraných schopností výzkumu, nákupu a ozbrojování. Obrana je a nadále i v blízké budoucnosti bude spadat do odpovědnosti členských států. Takto je to uvedeno ve smlouvě a je to tato skutečnost, která znamená, že jakýkoliv významný krok směrem k další spolupráci v oblasti obrany bude možný jenom pokud to členské státy jednoznačně politicky podpoří. Evropská unie může poskytnout důležité pobídky a financování na další rozvoj spolupráce a vytváření kapacit. A právě v této souvislosti agentura EDA vítá vytvoření Evropského obraného fondu. Potřebujeme další vnější stimuly abychom mohli podpořit spolupráci, která není úplně e, přirozeně se rozvíjející. Ale co určitě nepotřebujeme, je nějaká duplikace již stávajících struktur a plítvání zdroji a zmatečnost v oblasti institucionálních odpovědností. Musíme e, plně využít potenciál agentury EDA v této oblasti. A to je také založeno na tom, že je potřeba vynakládat správné zdroje, které máme k dispozici a činit to rozumně, abychom nepítvali zdroji finančními, lidskými i rozhodovacími. Právě z tohoto důvodu dlouhodobý, závěry dlouhodobého přeskumu také uh, hovoří o potenciální hodnotě kvalifik- hlasování prostřednictvím kvalifikované většiny. Já bych zde chtěl zdůraznit, že tento parlament volal po posílení financování agentury a zdrojů agentury už několikrát. Další věc, kterou jsme se věnovali během dlouhodobého přeskumu agentury, byly principy, jimiž se řídí vztahy agentury EDA se třetími stranami. Jak víte, agentura EDA může mít vztahy se třetími stranami, zeměmi, organizacemi nebo jinými subjekty, aby mohla plnit svoje poslání. Jediný způsob, jak mít formální spolupráci, je ovšem uzavření administrativní dohody na základě formální žádosti dotčené třetí strany, kterou musí jednomyslně schválit Rada. Zatím agentura uzavřela takovéto dohody s Norskem, Švýcarskem, Srbskem a Ukrajinou a také s Evropskou vesmírnou agenturou a s OKARem. Co jsme řešili s členskými státy v rámci procesu dlouhodobého přeskumu, byly principy, jimiž by se měly řídit vztahy agentury se třetími stranami. A nyní bych právě o tomto chtěl trošku podrobněji pohovořit. Agentura EDA má vztahy a kontakty se třetími zeměmi, které jsou zcela transparentní, pokud je i o členské státy. A vycházíme z následujícího. Evropská společná obrana zahraniční politika a strategická partnerství. Také je potřeba respektovat jednotlivé politické zájmy členských států a také potřeba respektovat autonomní rozhodnutí agentury. Při budování vztahu se třetími stranami se agentura snaží zajistit vzájemnou reciprocitu a zejména vzájemné přínosy pro všechny členské státy agentury EDA i dočené třetí strany. Spolupráce s agenturou není způsob, jak podpořit partnery, ale musí se jednat o vyvážený vzájemný vztah se společným cílem další rozvoj kapacit prostřednictvím spolupráce. Je potřeba také zajistit interoperabilitu se třetími zeměmi a jejich ozbrojenými složkami a plnění cílů společné zahraniční obrané politiky. Administrativní úmluvy ale nemohou být jenom nějakými prázdnými nádobami. Třetí strany musí ukázat jasnou angažovanost a mm, odhodlání Eh, řešit spolupráci prostřednictvím vzájemných aktivit. Aktivity jsou rozvíjeny flexibilně a vždy na individuální bázi. Ale nyní nechci, aby to vyznělo nějak eh, jinak, než si přeji. Samozřejmě teď nás ještě čeká ta nejtěžší věc. A to sice nejtěžší bude, eh, jak provést dlouhodobý přeskum agentury a efektivně zajistit implementaci iniciativy, iniciativ jako PESCO, CARP a EDF. Posílení agentury jako mezivládního nástroje, který bude sloužit členským státům v rámci celého vytváření e, životního cyklu, posílení rozvoje kapacit, bude opravdu náročný úkol. Jednotlivá technická opatření a jednotlivé kroky sice mohou tomuto procesu na pomoci, ale skutečným klíčem bude politická vůle ze strany členských států a odhodlání vést takovou spolupráci v rámci agentury. A také bude potřeba zdůraznit, jakou přidanou hodnotu toto může přinést a jaké třeba tady mohou být i úspory z rozsahu. A tady v této souvislosti Evropský parlament může podpořit tento proces a motivovat další rozvoj ambiciozní evropské obrané politiky a plné využití potenciálu EDA. Nyní se snažíme tedy pracovat na provádění praktických opatření, která vyplývají z tohoto opatření. Ministři dále budou realizovat další dlouhodobý přeskum na jaře 2019, aby vyhodnotili pokrok a další kroky. Dlouhodobý přeskum to není jedna nějaká osamocená sada rozhodnutí. Jedná se o dlouhodobý souvislý proces, Jedná se o zvyšování povědomí na strategické úrovni a jedná se o to, aby členské státy více se do procesu zapojily a aby došlo ke změnám v oblasti evropské obrany a abychom citovali eh, globální strategii EU, plné využití agent, potenciálu agentury může být nezbytným předpokladem pro další rozvoj evropské bezpečnosti a obrany. Já vám tímto děkuji za pozornost a jsem připraven zodpovědět vaše dotazy. Thank you, Mr. Domek. Now, uh, first is Mr. Děkuji a nyní má slovo pan Galer, prosím. Mm, děkuji, pane eh, Domeku, za to, že jste mezi nás přišel. Pozorně jsem se vyslechl, co jste řekl. A připravuje se opravdu mnohé. To se ovšem pojí principiálně s politickou vůlí členských zemí, tak abychom opravdu mohli využít toho, co máme, toho, co nám umožňují smlouvy, to znamená, abychom aktivovali PESCO do, roku, do, do konce roku, abychom plně využili potenciálu EDY. Děkuji, že jste nás informoval o práci expertní poradní skupiny, o tom dlouhodobém přeskumu. Vy jste říkal, že ministři se tomu budou věnovat v březnu, kdy se tedy ukáže, jakého pokroku jsme dosáhli. Předpokládá se, že do té doby tedy proběhne právě aktivování peska. Možná máte ještě nějaké detaily k této věci. Mě zajímá mm, jedno z těch vašich doporučení řídícího výboru, eh, tedy o kontrole, a to vlastně souvisí i s tím, co požadoval Evropský parlament, a sice že možná bychom financovali eh, zaměstnance EDY a některé taky eh, operační náklady z evropského rozpočtu. To schválila řídící výbor jako věc, která by se tedy mohla překontrolovat. A teď by mě zajímalo, jestli už se členské státy k tomu nějak vyjádřily. Pak jste hovořil o koordinovaném výročním eh, přeskumu eh, otázek týkající se obrany a my určitě nyní už máme lepší představu o tom, co máme k dispozici. Myslíte si, že členské státy to, co poskytují, teď samozřejmě se nacházíme teprve v testovací fázi, takže to není eh, už všechno dokončeno, ale myslíte si, že členské státy by byly otevřeny sdílení toho, co mají, tedy se svými partnery, abychom přesně věděli, co máme a co potřebujeme. Takže nyní se dostáváme už eh, také k přípravné akci eh, na výzkum v oblasti obrany a mě by zajímalo, jestli byste mohl říct něco i k tomu. Eh, děkuji, pane Galere. Nyní Jan Pasku. Přejete si slovo? Ano, přeji. Děkuji mnohokrát za prezentaci. Hmm mě potěšilo, že tato agentura má stále významnější roli. Myslím si, že jste opravdu nejlepší platforma pro to, aby se začala rozšiřovat základna naší spolupráce. A veškeré toto úsilí na jedné straně vytvoří potřebnou důvěru, tak aby členské státy eh, se více zapojily, ale zároveň věřím, že to také poskytne jakýsi motor, eh, jakýmsi reformám celé, eh, celého tohoto sektoru v Evropské unii. Takže já opravdu chválím všechny aktivity, které mm, provádíte a my určitě vás podpoříme. Děkuji. Děkuji, pan Javier Nart, prosím. la Já maximálně respektuji tuto agenturu. Na druhou stranu se potýkám s určitou frustrací. A věřím, že e, je tomu tak i pro vás, protože to, co navrhujete, je logické a nevyhnutelné. Ale zároveň máme také politické reakce, průmyslové reakce a e, každá země má, řekněme, nějakou svoji politiku ohledně zbraní, e, vývoje a uvádění na trh. Mají také prostě různé politické názory, politická stanoviska. Máme třeba Spojené království, které prodává zbraně a v podstatě úplně zesměšňuje některé naše dohody, protože ty zbraně prodává právě zemím, které porušují lidská práva. Potom interoperabilita systému je nezbytná. Je známe jakémukoliv eh, mladému eh, vojákovi, že je potřeba eh, vyhrát válku i prostřednictvím, řekněme, logistiky. A my v, v této oblasti opravdu pokolháváme. A připomínám, že na Blízkém východě máme také konflikty, které jsou poměrně blízké i nám. A vůbec ta blízkost konfliktů ehm, nyní asi vede členské státy k tomu, aby eh, se zamýšleli nad potřebou mít interoperabilitu eh, v, ve vojenských systémech v Evropě. A takže mě by zajímalo, co opravdu můžeme očekávat v následujících třech letech. Proto aby tato agentura byla plně akceschopná, aby to tedy nebyl jenom nějak, nějaká kancelář, která předkládá texty, ale která prostě není akceschopná. Okay. Ina. Děkuji. Pokud eh, nikdo další se nechce vyjádřit, eh, položím já eh, své otázky. Já se zamýšlím nad tím, zda plně chápeme význam eh, konceptu eh, PESCO pro členské státy. Tady opravdu také jde o základní otázku společného vnímání hrozby. Pan Ná také říkal, že nevěří v nějakou ruskou hrozbu, ale to naopak zvyšuje mé obavy. Já souhlasím s tím, co pan ná říkal o tom, že opravdu eh, asi největší eh, nebezpečí nyní se nachází na Blízkém východě. Ale eh, na východ bychom zapomínat neměli. Tam jsou také konflikty, které musíme brát v potaz. Pane Domeku, vy jste říkal, že ministři eh, se budou věnovat dlouhodobému přeskumu EDA na jaře 2019. To je za dlouho. A do té doby nás ještě čeká celá řada zasedání, eh, čeká nás pokrok v oblasti nejrůznějších projektů. Takže mě by... Z... Já si říkám, jestli bychom neměli mít nějaký přeskum vývoje i dříve. Já doufám, že toto je tedy opravdu jenom jakýsi jakési datum formálního, rozhodného, eh, konečného hodnocení. Mě zajímá konkrétně, jaký bude obsah projektů, které nás čekají se Srbskem. Samozřejmě všichni z nás si asi děláme trošku starosti o bezpečnostních otázkách Mm, na baně a já, určitě si všichni myslíme, že tady je potřeba práce. Já si dobře pamatuji, eh, nakolik Srbsko spolupracovalo se zeměmi, jako je třeba Rusko. My to zdůrazňujeme v našich zprávách. Měli jsme například velmi dobrou zprávu eh, předsedy McAllistera k ehm, Srbsku. Tam jsme zdůraznili eh, některé srbské politiky a eh, vojenskou spolupráci s Ruskem a s Běloruskem. Tam například proběhla, proběhly společné výcviky a podobně. Takže mě by zajímalo, mm, jaký je váš názor na tuto spolupráci v bezpečnostních otázkách, eh, co se týče Srbska. Takže, eh, pane Domek, máte slovo. Děkuji. Já všem děkuji za vaše otázky. Takže Pesko, Nadnesla to paní předsedkyně i pan Gáler. Já si myslím, že Pesko je nástroj, který má přinést větší eh, koherentnost eh, plánování obrany mezi členskými státy. Tady vlastně jde o jakýsi seznam závazků a kritérií, na kterém se členské státy budou muset shodnout. A tím vlastně dosáhneme větší míry nějakých společných závazků mezi členskými státy. Mnohokrát jsem řekl, že mm, projekty, které vzejdou z PESCO, nejsou jeho nejdůležitější součástí. Nejdůležitější součástí jsou právě závazky, které na sebe vezmou členské státy. Tady vlastně samozřejmě jde o eh, jakési eh, propojení vojenských eh, a také průmyslových obraných plánů. My jsme hovořili s českými státy o těch kritériích v rámci workshopů. Příští měsíc nás ještě čeká otázka zprávy a řízení a potom ještě později nás čekají e, témata, která e, členské státy zatím trošku odkládaly. Určitě bychom se tedy měli zaměřit tedy na zprávu a řízení a na ta kritéria, více než na ty samotné potom projekty. A ty samotné projekty určitě v budoucnu se potom k tomu přidají. Teď vlastně vyhlížíme na, eh, směrem ke konci roku, na začátek příštího roku, kdy asi nás čeká rozhodnutí rady ohledně PESCO. v budoucnosti určitě tady přijdou další projekty, které eh, budou identifikovány jako projekty, eh, jež stojí za to ehm, tedy provádět v rámci PESCO. Kromě toho máme tady tento návrh, aby EDA eh, e bylo financováno z evropského rozpočtu. O tom se také hovořilo i v průběhu toho dlouhodobého přeskumu. Tady vlastně šlo o to, aby to hlavně nepodkopalo mezivládní povahu jak této agentury, tak eh, obraných záležitostí. My i nadále o tom budeme diskutovat. S tím, jak budeme postupovat v implementaci eh, dlouhodobého Eh, přeskumu a také samozřejmě nás čeká eh, příští víceletý finanční rámec. Pokud se tedy eh, evropské instituce shodnou na tom, že tam bude nějaká kapitola týkající se administrativních a operačních nákladů. A tím se dostávám k vaší otázce, paní předsedkyně. co se stane vlastně od dneška do jara 2019. Proč jsme si vybrali eh, toto datum? Právě rozhodnutí rady musí být přeskoumáno v roce 2019 a v příštím roce eh, nadchází eh, celá řada důležitých prvků, které třeba mm, povedou k tomu, co se očekává, že agentura bude provádět řekněme, že možná agentura převezme více eh, roli plánování obrany. Hm, kromě toho nás také čeká eh, Brexit, a, takže to datum není náhodné, eh, toho tedy jara 2019. Tady samozřejmě jde to o to, jak budeme vstupovat v interakci se třetími stranami. budeme i nadále se tedy setkávat se zástupci ministerstev a diskutovat s nimi o tom. A určitě o tom budeme diskutovat i s vámi. A já příští rok předložím takové první eh, myšlenky k, té, eh, k tomu přeskumu. Takže už příští rok eh, se budou měnit třeba způsob, se bude měnit způsob, jak organizujeme zasedání řídících skupin, budeme více používat eh, hlasování kvalifikovanou většinou. Co se týče card, jak říkal pan Galer, jsme v úvodní fázi, nyní nás čekají bilaterální konzultace s členskými státy. protože potřebujeme informace pro to, abychom provedli analýzu. A výsledky tedy analýzy eh, potom eh, vám poskytneme k dispozici, i když ty samotné vstupní informace nebudeme dávat eh, k dispozici ostatním. Ne ve všech případech členské státy jsou ochotny nám poskytnout všechny informace, které potřebujeme, to je zatím takový první dojem. Já trvám na tom, aby poskytovali informace eh, na základě eh, Evropského vojenského dotazníku, ale mm, potom vlastně máme 20 členských států, které jsou spojenci v NATO a které také mají jakousi zodpovědnost za mm, plánovací proces NATO. A my často tedy hovoříme právě o, tém, o tom koherentním přístupu. tady vlastně opravdu půjde o míru transparentnosti, kterou budou členské státy ochotny poskytnout. A co se týče PA a PP, k tomu se ještě vrátím, mm, až budeme prodiskutovávat eh, další bod. Pan Pasku ještě nadnesl velmi důležitou věc a to je důvěra. Tohle to je obrovsky důležité, protože všechny tyto nástroje mohou fungovat pouze tehdy, pokud eh, se budeme navzájem důvěřovat. Eh, ani peníze nestačí. Tady opravdu jde o důvěru mezi členskými státy a vlastně ta vyšší míra převzetí těch závazků ze strany členských států, jak už jsem o tom hovořil v souvislosti s PESCO. A také jste se mě ptali vlastně, jaké skutečnosti čekám. Já eh, věřím tomu, že to, co děláme, není čistě rétorické. Ale ty výsledky zatím eh, nedosahují toho, co ehm, agentura by udělat mohla protože my vlastně zatím jsme udělali, řekněme, 40% toho, co jsme udělali v těch eh, prvních dvou eh, věcech, eh, které, ke kterým nás opravňují smlouvy a opravdu velmi málo v těch následujících. Pokud bychom mohli Ono, zase říkám, pokud to můžeme trošku vystupňovat, tak bude záležet na tom, nakolik se všichni zapojíme do těch dalších aktivit. Tady samozřejmě v první řadě tedy je mít financování EU, ale to nestačí, abychom tedy se mm, vydali správným směrem. Ale já vidím, že na nejvyšší úrovni ze strany šéfů státu a vlád eh, teď vlastně je zájem na tom, aby Evropa eh, byla relevantní globálně. A tady vlastně jde taky o průmyslovnou základnu, kterou potřebujeme mít velmi silnou. A tady musím říct, že tady doufám, že PESCO změní způsob, jak organizujeme eh, obranu v Evropě. A za druhé je důležité, abychom kart brali eh, opravdu vážně v minulosti jsme prostě k tomu nepřistupovali špatně, ale členské státy nebrali eh, tuto věc v potaz ve svém eh, vnitrostátním obraném plánování. Eh, když se třeba vrátím k době, kdy jsem byl v NATO, tak plánovací proces NATO probíhal mnohem déle. Je Tady potřeba, aby ty členské státy opravdu to brali vážně, aby se do toho zapojili. A e, o to v tuto chvíli jde. A konečně vztahy se Srbskou republikou, jak víte. Podepsali jsme e, správní uspořádání v roce 2012 a jak už jsem říkal, pokud máme taková ta uspořádání, mohou to být prázdné skořápky, mohou také sloužit jednomu účelu. Vytváření kapacit v členských státech, což potom může být výhodné i pro toho druhého člena, který přispívá eh, k společné obrané politice. Eh, tak jako to dělá třeba Srbsko. Ale vlastně pro každou tedy aktivitu a ono srbskou chvíli trvalo, než se tedy plně e, zúčastňuje e, skupiny, ale když jsem vlastně e, do toho vstoupil v roce 2015, tak Srbsko v podstatě vůbec nebylo aktivní v agentuře. Ale oni tedy budou spolupracovat tam, kde členské státy věří, že přináší přidanou hodnotu. Takže tady vlastně jde o praktický pohled. Takže členské státy se tedy shodnou na tom, že přeskoumají možnost například toho, aby se účastnili projektů, které eh, se zaměřují na boj s výbušninami. To je samozřejmě potom důležité i z boje, eh, v souvislosti s bojem proti terorismu. To administrativní uspořádání, to jsem řekl už mnohokrát, je pouze platformou. která bude produktivnější mm, v návaznosti na to, e, nakolik jí budeme důvěřovat. Ono je to trošku jako na burze. A uvedu příklad Norska které má nejstarší uspořádání takovéhoto typu, je vlastně nejstarším státem, který je tady nej, nej, jedním z nejvýznamnějších států v EDA. Eh, e Takže tady samozřejmě opravdu jde eh, o to, abychom to rozpracovávali vždycky případ od případu. Um, with, the, eh, these... Takže s těmito poznámkami pana Jorge Domeka bych chtěla uzavřít tento bod našeho pořadu jednání. Prosím, zůstaňte, eh, protože budeme nadále debatovat o projektech týkajících se obrany a o eh, zapojení EDA v této oblasti. Pouze rozšíříme eh, panel diskutujících a chtěla bych přivítat pana Alena Alexise eh, z Evropské komise generálního ředitelství GROW. Kolegové, dámy a pánové, Tématem bude provádění přípravné akce týkající se obraného výzkumu. Bylo to iniciováno členy výboru SED a je to již značně rozvinuto. Pan Jorge Domek, výkonný ředitel Evropské obrané agentury a pan Alain Alexis, vedoucí oddělení a je odpovědný za obrané letecké a námořní odvětví. V rámci Evropské komise jsou našimi hosty. Pane Domeku, pane Alexisi, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jak eh, víte, pilotní projekt a přípravná akce eh, obraného výzkumu mají eh, připravit v nadcházejícím celém finančním rámci program obraného výzkumu. Poučení z minulosti jsou proto mimořádně významné a chtěl bych se tomu několika slovy věnovat a pak uzavřu eh, několika eh, poznámkami o eh, budoucím možném programu obraného výzkumu. Napřed několik slov k pilotnímu projektu. Pilotní projekt, který propaguje Evropský a podporuje Evropský parlament s rozpočtem 1,4 miliard eur, je již velmi pokročilý. Veškeré aktivity probíhají a zdárně dochází pouze k menším prodlevám eh, v řadu několika málo měsíců. Dvě z aktivit budou uzavřeny začátkem příštího roku, a to nejpozději, zatímco třetí koncem eh, roku 2018 přípravná akce o e, obraném výzkumu, e, kde se počítá s rozpočtem 90 milionů, je mnohem větší, větší akce. Bude trvat tři roky e, a aktivity budou trvat ještě déle. Schválený bače, rozpočet na rok 2017 činí 25 milionů, zatímco požadovaný rozpočet na rok 2018 je 40 milionů a 25 milionů na rok 2019. Celková částka 90 milionů nám umožní vyzkoušet různé nástroje, témata a také eh, oblasti výzkumu a eh, lépe tak pochopíme, ehm, jak by měl vyhlížet produktivní, jak by měla vyhlížet produktivní budoucnost EDRP. Případné snížení takovéhoto rozpočtu by samozřejmě eh, omezilo i naše schopnosti zkoumat různá řešení a to by samozřejmě mělo dopad i na EDRP v budoucnu mm, eh, pracovní program v oblasti PADR eh, bude financovat aktivity ve třech oblastech technologická demonstrace eh, takzvaného situačního povědomí v námořním prostředí a dále ochrana pokročilých vojenských systémů nad rámec stávajících programů a také studie strategického eh, technologického předvídání. EDA e nyní e, ustavuje hodnotící výbor, který bude obsahovat členy z jiných organizací EU, zejména z komise, a bude také hodnotit e, jednotlivé návrhy také za podpory nezávislých expertů. Koncem roku, anebo mm, nejpozději v lednu 2018, hodláme podepsat granty a po schválení rozpočtu na rok 2018 Evropským parlamentem tak také zveřejníme eh, nové eh, výzvy k předkládání návrhů a sice v prvním eh, kvartálu roku 2018. Tentýž časový harmonogram se očekává i na třetí a poslední skupinu mm, výzev k předkládání nabídek které budou zveřejněny v prvním kvartálu roku 2019. Nyní bych vám rád poskytl několik poznámek k dosavadnímu poučení. EDA produktivně pomáhá tím, že navrhuje a prioritizuje různé obce pro relevantní výzkumná témata e, a to včetně technických e, popisů. stávající struktury agentury se ukázaly být vhodné a schopné eh, implementace a implementační role. Praktická implementace jak v rámci PPA, tak i PA eh, probíhá hladce. My jsme v září 2016 ustavili eh, jednotku pro Eh, plánovanou akci, která počínaje příštím lednem. Bude sestávat z pěti eh, pracovníků. Eh, dva z nich budou financovány takzvanou delegační dohodou PA. Také bych chtěl zmínit, že to bylo vůbec poprvé, co EDA využila grantu. EDA, a to je můj první závěr, Eh, úspěšně eh, sehrává eh, implementační roli jak v rámci PP, tak i PA. Pokud jde o přípravnou akci je zapotřebí, aby role jednotlivých hráčů byly jasně definovány. Bude se uplatňovat princip komitologie a rozhodovací pravomoce budou mít komise a relevantní programový výbor, ale Eh, dohoda o eh, delegování pilotního projektu mezi EDA a komisí také počítá s implementací a eh, rolí pro agenturu. PP také prokázal, že tento, tato institucionální dohoda je produktivní. EDA může úspěšně e, e, řídit a pečovat o implementaci výzkumného programu a e, také zajistit priority v rámci vytváření kapacit. Komise může tady převzít roli rozhodovací a proto by bylo racionální, abychom zcela eh, uznali eh, roli EDA eh, v rámci PA. To by zajistilo jasné a efektivní rozdělení úkolů a přispělo by to k celkovému úspěchu podniku jako takového. A to je další problematika, kterou bych chtěl zdůraznit. Evropský výzkumný program bude politicky legitimní, když vyústí v rozvoj a později produkci skutečných skutečných eh, vojenských eh, kapacitních programů, které budou moci využívat i členské státy. EDRP eh, nesmí být vnímán jako náhražka průmyslu. Fond musí zajišťovat kapacity, které budou mít přidanou evropskou hodnotu, které členské státy sami generovat nemohou a budou tudíž i přidanou hodnotou pro evropské občany. A proto je tak nezbytné, aby EDA přispívala také eh, k vertikální dimenzi v rámci EDRP eh, na základě dosavadních zkušeností. Eh, to znamená plánu rozvoje kapacit, komplexního strate- komplexní strategické výzkumné agendy a klíčových strategických aktivit. Budoucí výzkumný program by měl také využít nástrojů, které zajišťují eh, konkrétní výsledky, takové, které eh, potřebujeme. A také EDA je eh, primárním kandidátem pro implementaci, protože může zajistit také pozitivní zkušenosti z PPAPA. Bylo by také vhodné zmínit, že celková hodnota výzkumných a technologických projektů ad hoc, které řídí EDA, činí asi jednu miliardu eur. A nyní podporujeme asi 100 dalších projektů výzkumu a technologií e, je také e, nezbytné zajistit e, výsledky jednotlivých projektů výzkumu a technologií v rámci EDRP. A to bude také měřítkem úspěchu. Ať už skrze EDA, anebo v rámci navazujících projektů, eh, anebo prostřednictvím národních a multi multilaterálních projektů je nezbytné transformovat výzkum v budoucí eh, vojenské kapacity. A závěrem bych chtěl eh, vyjádřit přesvědčení, že PPA a PA představují velmi užitečné testovací nástroje eh, pro budoucnost EDRP. Dosavadní důkazy ukazují, že Evropská obrana agentura je schopna hrát implementační roli v rámci eh, výzkumných programů financovaných Evropskou unii. To znamená, eh, opakuji, že agentura je eh, připravena a také ehm, schopna přispívat ehm, budoucí evropské ehm, obrané politice a je také ochotna, bude-li o to požádána, konat eh, jako ústřední operátor aktivit vztahujících se k obraně a financovaných Evropskou unii, zejména tím, že bude implementovat Eh, budoucí eh, výzkumný eh, program Evropské obranní. A také to implikuje, že není zapotřebí ustavovat nové struktury, které by vykonávaly stejné úkoly. Stačí využít plně stávající potenciál agentury. Eh, tak jak bylo již eh, mnohokrát poznamenáno i eh, v jednotlivých dokumentech tohoto parlamentu. Děkuji, pane Domeku, a nyní bych ráda dala slovo panu Alenovi Alexisi z Evropské komise DG Grow. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za příležitost podat zprávu o přípravě pilotního projektu a přípravné akce. Bylo by asi zajímavé to celé napřed zasadit do kontextu. Jak víte, Evropská komise má obranný akční plán a Evropský obranný fond, který eh, zřídila za účelem, eh, aby eh, podpořila pouze rozvoj nebo pouze výzkum, ale celý řetězec, protože hlavním cílem není zkoumat, ale mít k dispozici kapacity. A proto vnímáme celý tento řetězec. Financujeme na straně jedné výzkum, pracujeme na budování kapacit a rozvíjení kapacit a zabýváme se eh, možnostmi rozvoje globálních kapacit. Kdybychom nevnímali tento řetězec jako takový eh, komplexně, tak se míjíme eh, cílem zlepšovat kapacity. V rámci obraného fondu jsme navrhli dvě věci. Jednak takzvané okno pro výzkum a za druhé okno pro kapacity. Tady Evropská komise eh, také eh, předložila negociační ehm, doklady, dokumenty, které se nyní zkoumají, takže o tom raději nebudu eh, hovořit podrobně. Pokud jde o aspekt výzkumu, tak připravujeme pilotní projekt, přípravnou akci a zanedlouho vznikne i budoucí program na rok 2021. K pilotnímu programu hm, několik slov. E, ta tři témata k tomu se vztahující byla již projednána, ale chtěl bych k tomu dodat ještě několik slov. Prostředky jsou omezeny, máme k dispozici méně než 1,5 milionu eur ale obdrželi jsme 21 eh, eh, nabídek ze strany ehm, průmyslu, eh, takže zájem je tady velký. Máme návrhy dobré kvality a to ukazuje, jak velký zájem ehm, existuje v daném odvětví. A dále další závěry z toho plynoucí ehm, konzorcia nebo konzorcium obsahuje nebo mm, zastupuje 13 podniků z eh, několika evropských zemí. To, to znamená, je to skutečně horizontální konzorcium. Dále se na tom eh, účastní i středně velké podniky, výzkumné instituce a univerzity, které také projevují zájem, což je velmi povzbuzující, zejména s pohledem eh, do budoucnosti, z pohledu budoucnosti. Pokud jde o přípravnou akci, Zde práce ještě probíhají a čekáme na návrhy. E, témata jsou velmi obsáhlá, široká, týká se to například námořnictví, vojáci 7 milionů eur, technologické vize, vize budoucnosti, e, podpořený milionem eur. Tato kombinace témat je velmi eh, důležitá, protože nám umožňuje eh, jednotlivým podnikům a konzorcím eh, nabídnout možnost účasti. Nejde konec konců pouze jen o několik podniků z několika členských států, ale co nejvíce podniků z co nejvíce členských zemí. K obsahu lze říci, že musíme ještě přizpůsobit pravidla účasti, protože se eh, eh, jedná o konkrétní témata, a sice vojenská eh, témata pokud jde o velké podniky, tak požadujeme pět velkých podniků z minimálně pěti zemí, abychom zajistili evropský rozměr. A k dalším pro, projektům, tam je to omezenější, tři projekty ze tří e, členských států, ale ta přeshraniční spolupráce je i zde základní e, podmínkou a základní charakteristikou. Které podniky se mohou účastnit? Samozřejmě podniky z členských zemí s výjimkou Norska, s Norskem jsme uzavřeli specifickou dohodu s finanční účastí Norska, tak aby se mohli také podílet na programech. Byly dohodnuty specifická, byla dohodnuta specifická pravidla, pokud jde o nepropagaci nebo nešíření výsledků, ale právě v obrané oblasti totiž není nutno eh, výsledky propagovat, respektive eh, zveřejňovat a přenášet eh, nebo vynášet eh, výsledky výzkumu eh, mimo Evropské, Evropskou unii. Kromě toho počítáme také s přizpůsobením pravidel EPR účastníci zůstanou eh, vlastníky práv duševního eh, vlastnictví, tedy eh, mm, autorských práv, také pokud jde o navazující programy. Ale členské státy pak mohou nabít těchto práv, pokud nejde o utajované informace. A pokud jde o follow-up, Některé členské státy mohou tedy také získat i eh, mm, autorská práva k eh, programům v rámci follow-up. My navrhujeme follow-up nejdůležitějšího projektu, to je onen Ona technologická předváděcí nebo demonstrační jednotka, tady musíme e, napřed zajistit e, rozpočet 40 e, milionů, aby se mohlo v pracech pokračovat. Už nyní můžeme vyvodit několik závěrů, byť práce ještě není završena. Pokud je o přípravnou akci, tak se ukázalo, že skutečně nabízí eh, přidanou hodnotu eh, v rámci obraného výzkumu. Nejde o výzkum produktů dvojího užití, ale skutečně obranných eh, produktů. Účast členských států je velmi čilá. Členské státy jsou velmi aktivní a eh, výrazně přispěly k pracovnímu programu. Tady agentura EDA sehrává velmi důležitou roli, protože může poskytnout eh, svou odbornost, svou expertízu, ale eh, my se domníváme, že zachování komitologického postupu je velmi důležité, tak abychom mohli bdít nad celým tímto procesem a modality řízení je nutno přizpůsobit obranému výzkumu a vůbec obranému odvětví bez ohledu na budoucí zlepšení nebo úpravy když se nacházíme teprve v přípravné fázi. Zjišťujeme, že podniky se aktivně účastní, eh, všechna setkání s nimi o tom svědčí, podniky mají velký zájem a chtějí být aktivní v rámci tohoto konzorcia přípravná akce a pilotní projekt jsou um, po našem soudu zatím úspěšné a také závěry, které z toho vyvodníme, budou velmi významné, zejména z hlediska roku 2021. Do té doby ale ještě máme čas, takže bychom se neměli ukvapovat a eh, vyvozovat závěry již nyní. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat našim oběma významným účastníkům tohoto diskusního panelu a nyní otázky. První má slovo pan Galer. Děkuji. Já si počkám. Eh, ich möchte gerade an... Tak já navážu hned na ten poslední bod. Máme nejrůznější studie, pilotní Eh, projekty a přípravné akce. To má jakousi logickou posloupnost. A k tomu mám tedy otázku. K těm přípravným akcím. Eh, mohli bychom už k tomu vztáhnout třeba nějaká poučení z těch pilotních projektů? A pak také ještě máme <clears throat> vlastně implementována příprav, ty přípravné akce. Mě by zajímalo zase, jestli v souvislosti s tím hlavním programem už eh, se ukazuje, kterým směrem by se to mohlo ubírat. Eh, máme skupinu, která se věnovala tedy <clears throat> výzkumu v oblasti obrany. A eh, tady zase přednesli už nějaké závěry, tak kde, eh, se, kde si tam stojíme. Mně tady vlastně jde hlavně o ta poučení. To by se přeci dalo vztáhnout i na provádění eh, našeho eh, vlastně evropského programu pro vývoj v oblasti obrany. Já jsem měl eh, na závěr vašeho projevu dojem, že už je třeba ještě brzy, ale zajímalo by mě, jestli už tedy opravdu se dá něco takhle využít z toho, co už jsme se použili, eh, co bychom tedy eh, mohli <clears throat> potom vztáhnout vlastně i na tu spolupráci v rámci EDA. A také by mě zajímalo, zda členské státy už dostali chuť, řekněme, na to, aby to trošku více využívali. Možná předbíhám. Děkuji. Děkuji colleagues, I'm a little bit... Děkuji, kolegové. Nyní trošku váhám, nechci vás tlačit k tomu, abyste se přihlásili, ale možná by to bylo vhodné, abych nemusela mluvit já sama. Dobře, takže pan Pasku. Ano, jak jistě víte, toto je mm, začátek i konec a já bych se chtěla zeptat na vaše zkušenosti, dosavadní zkušenosti. Kolik z těchto projektů je takzvané testování, testování té vody, toho prostředí a kolik skutečně reaguje na ty bezpečnostní potřeby. Můžete se k tomu zkusit vyjádřit? Děkuji, paní Valero. I have very, two very... Děkuji, já mám velmi, dva velmi stručné dotazy. Jednak pokud jde o řešení otázek duševního vlastnictví, práv duševního vlastnictví, vím, že to byl problém. A potom druhá věc se týká výzkumu. Bude výzkum zahrnovat i samostatné zbraňové systémy do budoucna nebo v dlouhodobém měřítku? Děkuji. Vypadá to, že se už nikdo další nehlásí, takže já dám slovo našim panelistům ve stejném pořadí, jak vystupovali. A možná pokud budete potom ještě chtít, tak si dáme i druhé kolo dotazu. Takže pan Domek, děkuji. Tak, pokud jde o ty osobnosti, tak to nechám panu Alexisovi, aby se k tomu vyjádřil a já zareaguji na jiné věci. Pokud je o ta ponaučení, která jsme si z toho vzali, tak je sice trošku brzy, ale už jsem něco zmínil v tom vystoupení. Jednak Evropský obraný fond skutečně má hodnotu eh, v tom, že vede členské státy a průmyslový sektor, aby spolupracovali. A to bychom měli využít. Ale to je jenom jedna strana té rovnice. A druhá strana spočívá v jiné věci a tady se dostávám k vašem dotazu, pane Pasku, zda skutečně děláme něco, co reaguje na potřeby našich kapacit, to je velmi důležitá věc a tady já si myslím, že toto můžeme zajistit jenom pokud budeme rozvíjet to výzkumné okénko a kapacitní okénko tím správným mixem komunitární spolupráce, mezivládní spolupráce, takže komitologie. To nikdo nespochybňuje, ale o co tady jde, je eh, podívat se na následující věc. Když já jsem se díval na ta témata, která byla vybrána pro ten první rok, tak reagují na tu první priorita, která byla přednesena v tom konsolidovaném rámci eh, formulovaném členskými státy po konzultaci s agenturou. Takže skutečně využití té sítě expertů, to je podle mě něco velmi logického a ukazuje se, že jednak tady můžeme propojit to, co členské státy řeší a potom to, co jim poskytneme. Pokud bychom toto nedělali, tak můžeme zajistit, že to, co tady vznikne, tak skutečně povede k programům zadávání zakázek v oblasti obrany. Protože můžete mít fantastické výsledky, ale následně na to nic nenaváže a my určitě nechceme, aby se tady plýtvalo prostředky evropských daňových poplatníků a aby byla ohrožena bezpečnost evropských občanů. Takže toto je velmi důležité, ale zároveň já si myslím, že pokud jde o ty specifické aspekty obrany, tak jistě to je velmi důležité, protože tady se pohybujeme v oblasti, kde výzkum už má určité konotace. Například budoucí program výzkumu, Evropského výzkumu obrany, tak už tady se nabízí otázka šíření výsledků toho výzkumu, která možná bude trošku omezena. Takže já myslím, že některé věci se vyjasní ještě s postupem času, ale tohle jsou asi ty hlavní věci, co si dnes už můžeme říci. Potom k tomu, na co se ptala paní Valéru, ty autonomní systémy a výzkum. Ano, to už, ty autonomní systémy už jsou součástí pilotního projektu. Ty tři aktivity jsou tady propojeny a pracovní program na rok 2018, tak Jedna z těch věcí právě už se týká těch autonomních systémů. A pokud jde o práva duševního vlastnictví, tak to bych přeřal spíše panu Alexisovi. Dobře, pan Alexis, máte slovo. Děkuji mnohokrát. V první řadě z těch eh, ponaučení, která už jsme si na začátku vzali, tak opět mohu říci, že ještě tady nemáme nějakou dlouhodobou perspektivu, ze které na to pohlížet, ale můžeme si říci, že místo tedy toho, aby členské státy si financovaly jenom svůj výzkum, protože financování obraného výzkumu je pochopitelně v gesti členských států, tak se snažíme tady zaměřit na nějakou přidanou hodnotu na té komunitární úrovni. A jistě, už teď se ukazuje, že tady je přidaná hodnota, pokud naše činnost je v souladu s těmi prioritami. Na té evropské úrovni musíme reagovat na ty priority v oblasti kapacit definované členskými státy. Musíme tedy pracovat v souladu těmito prioritami při budování kapacit. Potom také je potřeba se podívat na PESCO. Jak víte, tak v rámci toho rozvojového programu je tady bonus za PESCO. To je velmi důležitá věc. Potom další věc. Je potřeba eh, podívat se na spolupráci. Spolupráce v oblasti obrany není vůbec jednoduchá věc a my si myslíme, že jeden ze způsobů, jak spolupráci zlepšit, je poskytnout finanční podporu té spolupráci. To jsme viděli už během mm, pilotních projektů a také během přípravné akce. Potom, třetí věc. Toto může fungovat jenom, pokud se zapojí všichni, což znamená členské státy i průmyslový sektor. Musí tady být nastaveno úzké propojení. Vzhledem k tomu, že se jedná o komunitární projekt, je potřeba, aby tady sehrála úlohu i komitologie. A pokud jde o ten mezivládní rozměr, tak neměli bychom tady zaměňovat komitologii z toho mezivládního pohledu. Nicméně úloha členských států je naprosto zásadní. Jde totiž o to, že členské státy mají, svou, mají své odbornosti, svoji expertízu a tady opravdu se jedná o kroky na komunitární úrovni, ne jenom mezivládní. Pokud jde o ty již posud vybrané projekty, tak já myslím, že dobře reagují na stanovené priority A to sice v tom smyslu, že my jsme eh, hodně času strávili debatou s členskými státy. V rámci těch výborů členské státy předkládaly různé projekty. Byly tady samozřejmě někdy složité debaty, členské státy bránily svoje pozice, ale díky tomu se nám podařilo následně dospět k prioritám, které opravdu zohledňují evropské potřeby. A konečně otázka práv duševního vlastnictví. Jistě, to je velice citlivé téma, protože eh, na jedné straně tady byla situace, kdy tady byly bilaterální vztahy a ministerstva obrany a teď Evropská komise to začíná přesouvat jiným směrem. Takže ta rovnováha, kterou je potřeba nastavit, musí být taková, že když Členové konsorcí výzkumných skupin jsou vlastníky svých práv, ale Evropská unie musí mít přístup k těm výsledkům, aby mohla dále na tom pracovat a vyvíjet to. Samozřejmě nechceme dvakrát platit za stejnou věc. Když financujeme nějaký výzkum, musíme být přístup k výsledkům toho výzkumu. Členské státy musí mít také přístup ke zvláštním zprávám schrnujícím výsledky toho výzkumu. Nemusí to jít nějak do detailu, nemusí to obsahovat důvěrné informace, ale e, jestliže e, následně se členské státy rozhodnou ten projekt realizovat ve spolupráci s průmyslovým sektorem, tak tady musí prostě být přístup zdarma k těmto právům protože jinak by tady vznikla situace, kdy členské státy nebo společenství budou dvakrát platit za stejnou věc a to jistě nechceme. Děkuji, pane Alexisi, děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, já myslím, že to byla velmi obsáhla prezentace, kdy jsme si vyslechli zprávy o dlouhodobém přeskumu Evropské obrané agentury a také provádění přípravné akce týkající se obraného výzkumu. Já bych tímto chtěla poděkovat našim váženým hostům a jsem si jistá, že obě tato témata se budou i nadále v našem výboru řešit že se jim podvýbor SEDE bude věnovat i v příštím semestru. Takže spoleháme i dále na vaši práci. Já vám děkuji mnohokrát a nyní hned přikročíme k dalšímu bodu pořadu jednání za nějaké dvě minutky. Děkuji. Colleagues, please be seated. I would like to remind you that we have quite forward. Tak, milí kolegové, chtěla bych jenom připomenout, že máme velmi nabitý program během dnešního odpoledne a někteří z vás ještě i večer, kdy nás čeká schůze rozšířeného předsednictva po této schůzi, takže prosím, abychom rovnou přikročili k další části naší práce. A jak bylo sděleno na přijetí pořadu jednání pro dnešní schůzi, teď nás čeká příprava na eh, naši společnou misi do Spojených států a do Norfolku, kde sídlí společné vedení NATO a jedním z důležitých témat, kterému se v této souvislosti chceme věnovat, je právě bezpečnostní situace na Blízkém východě. Dnes budeme prezentovat hledisko USA a Izraele. Já jsem vám na začátku tohoto odpoledne kolegové slíbila, nebo respektive vysvětlila, že, jsme, že bychom rádi pozvali také zástupce SVČ, nebo respektive někoho přímo z evropských bruselských odborníků, kteří ale se dostaví až později, ale doufám, že to zvládneme ještě před naší cestou do USA. Ale bohužel v rámci SVČ došlo k personálním změnám a navzdory velkému úsilí našeho sekretariátu se nepodařilo eh, ten formát dodržet, ale i tak tady budeme mít možnost si poslechnout vystoupení dvou vynikajících odborníků. První je pan Ruel Mark Gere, kdož je, což je vedoucí vědecký pracovník Nadace pro obranu demokracie USA. A potom tady máme druhého hosta a to je pan Josy Kuperwasser, který je vedoucí vědecký pracovník v Jeruzalémském centru pro veřejné záležitosti. A také je to bývalý generální ředitel z Ministerstva pro strategické záležitosti Izraele. Takže, vážení kolegové, téma, které nás dnes čeká, je velmi zajímavé, také velmi aktuální. Takže já bych rovnou chtěla dát slovo našim hostům, nejprve panu Gerechtovi a dále panu Kupervaserovi. Tak prosím. Okay. I, I was I was going to let okay. first Asian wisdom before I'm sorry. youth okay. Then Where's the order. Takže to pořadí řečníků bude obrácená, om, obrácené, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Nejprve pan Kuprvaser. Děkuji mnohokrát, je mi e, ctí i potěšením zde dnes vystoupit a pohovořit na toto velmi zajímavé téma. Já jsem si připravil i prezentaci, několik slajdů, snad se je podaří spustit. Nejprve bych chtěl obecně popsat situaci na Blízkém východě. Co se tam děje? Kdo bojuje s kým? obecně můžeme říci, že během posledních několika let, a tady už vidíme tu prezentaci, během posledních let jsme viděli, že v muslimském světě dochází k rozdělení dvou myšlenkových škol. Jedna je pragmatická škola, druhá je radikální škola. Pragmatická škola říká, že muslimové by měli pracovat, fungovat v rámci stávající eh, světovém řádě a třeba, že se jim to nelíbí, měli by se snažit tam integrovat. Oproti tomu radikálové si myslí, že muslimové by měli nejenom změnit světový řád a to co nejdříve, ale měli by také zajistit, že pragmatici nepřeváží, že to pragmatické myšlení nepřeváží, protože radikálové si myslí, že nyní je islám ohrožen a to nelze dále tolerovat. Další věc, ke které tady dochází, je také mm, velký střed v rámci a radikálního islámu. I tady jsou tady dvě školy myšlení. Jednak jsou to ultra radikálové, kteří říkají, že změna světového řádu by měla nastat okamžitě hned teď, protože Západ už je teď extrémně oslaben, je příliš eh, eh, hedonistický, není schopen se bránit, takže volají potom, aby kroky nastaly nyní a byla, eh, bylo dosaženo změny. A snaží se toho dosáhnout zejména prostřednictvím teroru, takže uplatňují teror na Blízkém východě i na západě. A potom jsou tady radikálové realisté, kteří říkají ano, světový řád je potřeba změnit co nejdříve, ale Západ se sice každým dnem oslabuje, ale přesto je pořád ještě příliš silný a e, nemůžeme jen tak změnit světový řád založený na západních hodnotách a měli bychom chvíli počkat a měli bychom využít slabiny západu, abychom tady prosadili některé věci, které nám pomohou k tomu, že Západ bude ještě dále oslaben a že v krátké době dojde ke změně a my budeme schopni změnit světový řád. Tak. Takže eh, tady vidíte, kdo je v každém tom táboře a vidíte, že jsou to šítové i sunité. Není tady nějaká jednoznačná hranice šítové a sunité na jedné straně, ale prostě opravdu ta největší rozdělení jsou pragmatici, radikálové a v rámci toho ultraradikálové a realisté. Takže, když se podíváte teď na tu západní protistranu, tak tady jsou zase dva přístupy k tomu, co se děje na Blízkém východě. Jednak je to realisticko konzervativní přístup, nebudu hovořit o ultrakonzervativcích, budu mluvit skutečně o realistech konzervativcích, ti mají tu moc a potom jsou tady liberálové. A zase nemluvím o ultraliberálech, ale o liberálech, protože oni mají moc. A teď vidíte, že tady dochází k vytváření konfliktu na základě rozdílných přístupů k tomu, co se děje na Blízkém východě, protože zatímco realisté konzervativci se snaží eh, pracovat s pragmatiky, tak liberálové se staví k pragmatikům velmi podezřívavě. Mají pocit, že tady není možná spolupráce a raději by spolupracovali s eh, realisty radikály. Na začátku tohoto roku došlo k velké změně na Blízkém východě, protože došlo ke změně USA, kdy se vedení ze strany liberálů přes přeplo do té strany realistů konzervativců. A ukázalo se to už na návštěvě prezidenta Trumpa v Saudské Arábii, kdy došlo právě už ke konfliktu mezi těmi skupinami. A také jste viděli, co se stalo v případě katarského problému, problému v Kataru. A to je jeden z největších problémů na Blízkém východě. Nyní jak se postavit těm různým skupinám. Jeden z nejzásadnějších kroků v rámci předchozí administrativy bylo ukazovat otevřenost a spolupráci s realistickými radikály. A tady bych zmínil ten způsob, jak prezident Obama se snažil prosazovat společný komplexní eh, akční plán, pokud jde o řešení iránské otázky. To právě byl přístup liberálů a spolupráce s těmi realistickými radikály, kdy eh, tady byla snaha jít tedy proti těm muslimským pragmatikům a ultraradikálům v rámci jedné země. Ono to sice nefungovalo, ale to byl ten úmysl, to byla ta logika za těmito kroky mezi tou, v rámci té iránské dohody. Ta iránská dohoda to je opravdu velmi zásadní pro celou oblast a jak se změnila vláda v USA, tak teď vidíme také změnu přístupu k iránské otázce. A všechno bude záviset na tom, jak eh, prezident Trump bude dále vyvíjet politiku k té iránské dohodě. Tak pokusím se teď osvětlit tu iránskou otázku. Mám na to slabých 15 minut, tak nevím, jak se mi to povede. Proč je ta iránská dohoda tak nebezpečná? A je tady řada důvodů, vy je jistě také znáte. V první řadě je to nastaveno tak, že je tady ta Eh, doložka, která zaručuje Iránu bezpečnou legitimní cestu k arzenálu jaderných zbraní bez jakýchkoliv a i, byť i ekonomických potíží. To je prostě takový iránský sen. Iránci předtím nemohli překročit určitou hranici, nemohli mít obohacený urán a první bombu. A teď najednou se tady otevírá bezpečná cesta pro Iránce k jadernému arzenálu, pokud by chtěli. Mohly by být i nějakých 20 jaderných bomb za 15 let, nebo respektive od dneška už za 13 let. To byla velká výhra z pohledu Iránu. Potom druhá věc velmi slabý monitoring. Se musím vrátit zpátky. Velmi nedostatečný monitoring, kdy Iránci mají možnost vypracovat aspekty svého jaderného programu a v zásadě nikdo neví, co se tam děje. Nikdo neví, co se děje na těch vojenských lokalitách, základnách. Nikdo nemonitoruje iránské vědce. To je to největší bohatství. To jsou ti vědeční pracovníci a nikdo je nemonitoruje. Oni si mohou dělat, co chtějí, nikdo to neví. Nikdo nesleduje, co Iránci dělají mimo Irán. Pokud by Irán teď třeba spolupracoval, já nevím, s Koreou nebo s Sýrií, nikdo to neví, nikdo to nemůže vědět. Takže velmi slabý monitoring který vede k tomu, že Iránci mohou si ten jaderný program dále eh, rozvíjet i v rámci této dohody. Nic eh, se nedělá, pokud jde o tu vojenskou infrastrukturu. Ta zůstává nedotčena. To zařízení KOM tak známe, že bylo velmi dobře chráněno. Zůstává nedotčeno. Také ta ostatní místa. Ty e, centrifugy nebyly nějak demontovány, jenom byly odloženy stranou a zůstávají ve velmi dobrém stavu. Takže vše, celá tahle infrastruktura umožňuje Iranu, Iran, Iráncům dále pokračovat v tom programu, pokud by se rozhodli a mohou to dělat i na těch velmi dobře chráněných eh, místech, protože tady je, jim byla ponechána možnost mít ty systémy, které jim zaručují jejich, zanu, jejich obranu, třeba ty ruské systémy letecké obrany. Potom tady není nějak omezena, nejsou tady nějak omezeny ty e, systémy vystřelovací systémy, které mohou zasáhnout i některá místa uvnitř Evropské unie. To je velká hrozba ze strany Iránu a nic se s tím nedělá. My všichni víme, že tyto zbraně se vyvíjejí, tyto střely se vyvíjejí proto, aby mohly nést jaderné hlavice. Ne nějaké běžné hlavice, ale jaderné hlavice. Samozřejmě také tady není nějaká podmíněnost v rámci toho iránského programu a dohody, jak bude Irán přistupovat k dalším otázkám, třeba podpora teroru nebo povstání povstalců v jiných zemích, když třeba oni volají po zničení Izraele a další věci. Tohle Irán tedy má možnost mít plný jaderný arzenál za 13 let, aniž by jakkoliv musel změnit některou ze svých politik. A to, co my vytěžíme z té dohody, to je velmi omezené. Velmi omezené přínosy. My toho dostaneme jenom velmi málo. Iránci se sice vzdali některých věcí v oblasti obohacování uranu, ale zároveň mohou bez omezení dělat řadu jiných věcí. mohou eh, velmi rychle začít produkovat to samé množství, kterého se vzdali. Takže to, co my jsme dostali na oplátku, to je až směšné. Vzhledem k tomu, že třeba není žádné omezení eh, UF6, eh, které tady mohou mít. To znamená, mohou obohatit velmi rychle uran bez jakéhokoliv omezení. A také na základě této dohody Západ je úplně paralizován, co se týče jakékoliv kritiky ohledně toho, co Irán dělá. Protože všichni na Západě se dělají starosti, že pokud takto budou eh, kritizovat Irán, Irán prostě od smlouvy odstoupí. A Irán si takhle může dělat, co chce, ať je to v Syrii nebo v Jemenu, no, mohou podporovat terorismus, mohou si testovat ty střely, mohou si dělat, co chtějí protože Západ ve finále vždycky řekne, nic nemůžeme udělat, nic nemůžeme kritizovat, protože pokud bychom to udělali, ohrozili bychom dohodu. A Iránci toho využívají. Pořád říkají, děláme všechno, co se od nás na základě té dohody očekává. Když se podíváme na tu situaci, tak samozřejmě Irán chce zachovat tuto skvělou dohodu, která jim poskytuje veškeré výhody. Zaručuje jim arzenál eh, jaderních zbraní za 14 eh, let a ti realističtí radikálové, eh, pokud se tedy do té doby jim nepodaří změnit světový pořádek, tak potom už se jim to určitě může změnit, podařit změnit na celosvětové úrovni. A to jako, jako je plán. v mezičase mohou um, dělat jakékoliv eh, jiné projekty a naprosto nerušeně. Když tedy řekneme, Irán do, dodržuje tu dohodu, tak to nedává žádný smysl. <laughs> to by přece bylo úplně absurdní, eh, protože kdokoliv, kdo z toho má radost, tak si vůbec neuvědomuje, co ta dohoda pro Irán eh, znamená. Takže otázka je, co s tím má udělat Západ. Izrael patří k realistickým konzervativcům, o kterých jsem hovořil na předchozím slajdu. Já si myslím, tedy myslím, že bychom měli odstoupit nebo vzdálit se od těchto dohod. Protože eh, o co jim jde, eh, změnit světový pořádek, ale nám jde naopak o zachování světového pořádku. Zachovat stabilitu, to znamená, buď se vzdálíme od takovéto dohody, anebo ji změníme, pokud by se nám to podařilo. Ale eh, tato dohoda, tak jak je, je nebezpečná a dává nám, eh, ukolábává nás eh, ve víře, že je všechno v pořádku, ale ve, ve skutečnosti to bublá pod povrchem. A toho bychom si měli být vědomi. Takže co tedy udělat? Pokud se teď obrátíme na Iránce, dokud ještě nemají jaderné zbraně, a eh, požádáme je o to, aby znovu jsme společně přepracovali tu dohodu, tak nám určitě řeknou ne. Ale já si myslím, že postupem času si uvědomí, že nemají na výběr. Čím sjednocenější bude Západ, tím větších změn eh, můžeme dosáhnout v této dohodě, tedy eh, právě té eh, doložky o ukončení o, o monitorování. Možná by se nám dokonce podařilo dosáhnout toho, že bychom monitorovali vojenské základny. A je tam celá řada dalších prvků, které bychom měli změnit, které jsou proti nám a které by Iráncům umožnily změnit světový pořádek, kterého si tolik vážíme. V nejhorším eh, případě eh, tedy Spojené státy to mohou udělat sami a směřují tam. Ale proč by jim Evropa nepomohla? Proč by měla Evropa pomáhat eh, Iránu v nabývání eh, jaderného arsenálu? Evropa by si opravdu měla položit otázku, kde, eh, na čí straně chcete být. A to je obrovsky důležitá otázka v tuto chvíli. Děkuji. Děkuji, pane Kupervasere. To byl hlas Izraele. A nyní má slovo pan Gerecht, prosím. Děkuji. Děkuji za pozvání také. Eh, opravdu eh, na mě udělal velký dojem eh, Josy, který použil jenom tři slajdy. Já jsem svého času působil v CIA a tam samozřejmě, eh, jak si umíte představit, eh, jsme spíše proti používání slajdů, takže já tady žádné slajdy sebou nemám. Když se hovoří o eh, americké zahraniční politice na Blízkém východě, je vždy potřeba zdůraznit jakousi kontinuitu. A to je v tuto chvíli trošku náročnější, protože politika ve Washingtonu je jaksi fluidní. Eh, všichni to víte. Republikáni i eh, demokraté eh, se tedy potýkají s, jaksi, s zažívacími potížemi. Takže asi zdůrazňuji tedy, že prezident USA nemá největší problémy se svými nekonzistentnostmi, ačkoliv s tím mají problémy jeho poradci. Takže je opravdu těžké teď eh, tady nadnést, jak vypadá naše eh, zahraniční politika pro Blízký východ, protože ono je to v podstatě nejasné i pro lidi, kteří se tím každodenně zabývají. Eh, určitě je ale potřeba tedy zdůraznit tu kontinuitu. A když se podíváme na to, čeho dosáhl prezident Obama, tak on v podstatě měl takové dva eh, pilíře přístupu k Blízkému východu. Jedno, jeden byl boj proti terorismu a druhý byl vlastně první, nejprve tajný a potom otevřený eh, eh, boj proti Islámské republice, což vlastně potom vedlo ke společnému boji, ke společnému postupu a také iránské dohodě. Když se podíváme na to, co tedy dělá zatím eh, prezident Trump. Eh, vlastně začalo to všechno v lednu, ačkoliv teď už to vypadá jako, že to je celá věčnost. A eh, protiterorická stránka celé věci zůstala stejná. Zatím tedy nemáme jakousi blízkovýchodní zahraniční politiku pro USA. Máme třeba politiku pro boj s terorismem v Iráku, máme eh, zahraniční politiku pro situaci v Syrii nebo v Jemenu. Mohli bychom pokračovat vlastně takhle kolečko na Blízkém východě, ale není to nezbytně nutně nějak propojeno nějakým společným jmenovatelem. Kromě toho, že USA se snaží e, zničit islamský stát a Al-Kaidu. nevidíme nějakou velkou strategii. Takováto velká strategie ještě klidně může vzniknout, ale aby vznikla, mm, potřebujeme vlastně se zaměřit na jednu eh, otázku. to je eh, Irán. Máme tedy přeskum, eh, který provedla naše vláda v srpnu ohledně Iránu, teď vlastně už je konec září. Ta zpráva tohoto přeskumu ještě k dispozici není, možná prostě už jenom dolaďují nějaké detaily. Mm, nevím, jestli se to tedy eh, nejprve zveřejní, nebo to někdo eh, pustí do médií eh, jako první, ale je tedy možné, že tam bude nějaká velká strategie, která by možná mohla změnit způsob, jak USA přistupuje k Blízkému východu nebo ke střednímu výchovu, východu. Když se v tuto chvíli podíváme na to, co dělá eh, Trumpova vláda v eh, Syrii a Iráku, tak eh, tady mm, vidíme spíše kontinuitu než změny. Prezident Trump postupuje agresivněji než prezident Obama, a to v Syrii. Ono opravdu je těžké postupovat méně agresivně než prezident Obama. Takže tady opravdu nejde o nějakou zásadní změnu. Zatím nevidíme žádnou strategii na, ze strany USA e, eh, zatlačit proti Islámské republice. Pokud bychom opravdu takto zatlačili, tak bychom to viděli buď vyšším nasazením eh, amerických vojáků, to znamená anebo by došlo k agresivnímu použití sankcí. Zatím tedy nevidíme ani jedno. Existují plány, které už byly předloženy na úrovni Bílého domu a podle těchto plánů potom USA postupovalo mnohem agresivněji v Syrii. Tam by vlastně šlo i o vyslání až pěti tisíc amerických vojáků do Syrie a to by vlastně potom samozřejmě šlo Eh, k si přesunu od zaměření na eh, islámský stát a spíš by se to zaměřilo vlastně na vytlačení islámského státu, který vlastně teď kontroluje všechny šiitské milice v Syrii. A předpokládám, že také dominuje to, co zbylo se syrské armády. K tomu prostě ještě nedošlo a pokud to můžeme vyhodnotit. A e, Naopak v Afghánistánu prezident e, podpořil zachování e, při, tedy nasazení amerických vojáků, možná ještě dokonce zvýší jejich počty. Teď je prostě otázkou, zda k tomu dojde takto i v Syrii a v, také v Iráku. Naopak jsou diskuse, které se pohybují opačným směrem a sice, že by došlo ke snížení počtů Eh, které jsou v Iráku. Teď vlastně se hovoří zhruba o 6 tisících eh, amerických vojáků. To číslo je možná trošku vysoké, možná jich je tam méně, ale zatím tedy Bílý dům nějak nevyjádřil touhu zvýšit um, přítomnost amerických složek v Iráku, což by ale bylo nutné proto, aby se podpořili šijité, kteří odporují iránskému vlivu a zase by to poskytlo eh, důvěru sunnickým eh, Iráčanům o tom, že tedy nebudou nějak úplně eh, zničeni ve chvíli, kdy islámský stát skončí. A na, na to vlastně tedy teď čekáme. A všechny tyto aktivity vlastně závisí na tom, co se prezident Trump rozhodne udělat s JCPOA. A to bychom ale měli vědět už v polovině října. Ale jak jsem říkal, dozvíme se to nejspíš eh, dříve, protože to někdo eh, pustí do médií, eh, protože to je ve Washingtonu taková běžná praxe. Teď vlastně samozřejmě jde o to, jak se podpoří i k té iránské dohodě. Určitě to ne, ne, nepodpoří vlastně nějakou standardní cestou, spíš decertifikuje prostřednictvím tím, že obejde eh, kongresní legislativu a eh, předloží třeba eh, zákon o přeskumu jaderných zbraní, což vlastně umožňuje prezidentovi odstoupit od této dohody v jakékoliv chvíli, ve chvíli, kdy má dojem, že ta jaderná dohoda už není v nejlepším zájmu USA. Pokud prezident Trump se k tomu rozhodne, proto to takto udělá a určitě bude mít tedy i e, poznámky, kde tedy bude hovořit o tom, že je tam více těžké vody, než by měly mít a podobně. A potom samozřejmě máme také ty řízené střely a jejich vývoj, kdy tedy Irán ignoroval e, rezoluci e, OSN 2231. A v podstatě ale tedy základem by bylo, že tedy se řekne, že tato dohoda je špatná pro USA. Pokud k tomu dojde, tady máme tři možnosti. Jedna je, že eh, prezident eh, naopak certifikuje tu dohodu eh, vzhledem k jeho veřejným prohlášením, v tom smyslu, že tu dohodu úplně nesnáší, a že e, vlastně jak v dubnu a v červenci ji nebude certifikovat a potom vlastně e, tady to musel udělat, protože jeho mm, poradci mu neposkytli jinou možnost, tak z toho bychom vlastně mohli vyvodit, že tedy on to takzvaně decertifikuje a určitě tady směřuje tímto směrem. Pokud ji tedy bude certifikovat, tak já věřím tomu, že je pravděpodobné, že vlastně z té jaderné dohody eh, eh, prezidenta Obamy se stane hm, jaderná dohoda prezidenta Trumpa. A pak by zřejmě došlo k tomu, že se to nějakým způsobem doplní nebo se s eh, tím něco udělá. A určitě není v iránském zájmu, aby udělali něco hloupého, čím by si vlastně podkopali tuto dohodu. Takže v tuto chvíli opravdu směřují k tomu, že se jim může podařit vybudovat docela zásadně velkou eh, jadernou infrastrukturu. Druhá možnost je, že tedy prezident se rozhodne to decertifikovat a potom vlastně nic moc neudělá. Na co bychom se tady měli zaměřit, to je, co by udělal eh, prezident s eh, dohodou o Boeingu. Tady máme 17,1 17 nebo 17,2, to je dohoda o Boeingu, že tedy eh, prezident Obama vydal eh, licenci, ale eh, prezident Trump tuto licenci může stáhnout. Pokud se rozhodne že tuto dohodu um, o Boeingu s Iránem stáhne, tak to napoví, že zachová status quo. Ovšem, pokud Boeing, eh, tato, pokud tato dohoda stroskotá, tak stroskotá je dohoda o Airbusu, eh, protože tam potom samozřejmě by byly zase nějaká další omezení pro americké zboží, které se dostává do těch Airbusů. Takže to by potom byla zajímavá otázka transatlantická. Ehm, možnost toho, že to tedy decertifikuje a zachová se status quo, eh, to si myslím, že v to asi doufají Iránci, kromě té certifikace, kterou určitě si přejou nejvíce. Eh, Nedávna prohlášení, eh, zejména Aliho Salejiho, který vede atomickou, eh, atomovou organizaci a eh, který eh, se vzdělal v, na MIT. Ten dokonce získal z MIT v jaderném inženýrství PhD a tady vlastně nejde o nějaké malé, prostě nevýznamné sankce v tom případě by prostě víceméně zůstaly ty, eh, to status quo. V případě, že takto decertifikuje, kongres nebude reagovat a nebude znovu tedy eh, uvádět do života eh, ty staré sankce. Třetí možnost je, že prezident decertifikuje a bude v, je, ve své rétorice velmi vážný. Jak všichni víme, eh, prezident vystupuje poměrně nekonsistentně, ale pravděpodobně by to tedy vedlo ke stažení licence dro, eh, pro Boeing a a pravděpodobně by to vedlo k celé řadě nejaderných sankcí a k celé řadě problémů v Iránu. Eh, připomínám také velký eh, vliv eh, revoluční stráže v Iránu. Také potom máme významné sektory iránské ekonomiky, které jsou důležité i pro Evropu, i pro Ameriku, protože tam jde o velké peníze a to by samozřejmě mělo velký dopad na jakékoliv evropské nebo azijské investice a z, z, pravděpodobně by to úplně zmrazilo tyhle ty investice, takže Předpokládám, že by žádná velká evropská banka nechtěla být zapojena do jakých takovýchto kroků, když zvážíme ty sankce, které by potom, s kterými by se potom potýkaly. A e, to připomínám, že evropské banky už se potýkaly v minulosti s řadou sankcí a teď si tedy dělají trošku starosti o financování e, jakých takovýchto e, dohod, které potom se nějakým způsobem už prolínají i s Islámskou republikou. A je tady řada dalších možných scénářů, které do toho ještě vstupuje, například, že to tedy decertifikuje, chce si ponechat eh, dohodu pro Boeing, ale vlastně bude mít nějaké sankce pro eh, ty eh, revoluční stráže a úplně nevím, jak tohle by dopadlo. Ale vzhledem k tomu, že říkám, prezident Trump postupuje často nekonsistentně, vlastně hned, kdy byl zvolen prezidentem, se zaměřil na, ten, na tu dohodu nebo na plán pro Boeing a teď vlastně by to se to mohlo podkopat a podobně. Takže říkám, máte tyhle ty tři možnosti, které jsem předložil. Certifikování, decertifikování, ale víceméně zachování statu quo a e, kongres e, ne, neoživí staré sankce a nedodá nic e, opravdu bole, bolestivého, tedy co se týče nějakých fiskálních sankcí, a nebo prezident to decertifikuje a Boeing um, bude zrušen a to by potom, eh, taky by tam bylo celá řada sankcí, což by potom mělo významný dopad na řadu evropských podniků. Pokud prezident se vydá tedy eh, tou třetí cestou, je možné, že, Evrops, že tedy eh, americká zahraniční politika se změní i jinde tedy pro jiné části v regionu, to, že by to ovlivnilo tedy přístup i vůči Syrii nebo Iráku. Je to možné, nevím. Jak říkám, ty nekonzistentnosti v přístupu jsou velké. Jednu věc, kterou mohu zaručit, je, že pokud američtí vojáci buď v Iráku nebo speciální jednotky v Syrii, pokud by začaly umírat ve vyšších počtech ze strany šítské milice, tak eh, JCPA eh, prostě to eh, okamžitě krachuje. Eh, určitě kongres ani senát nepodpoří to, aby eh, i nadále eh, byly úlevy ze sankcí, ale aby tady vlastně v tom regionu umírali američtí vojáci. To je prostě jaksi rozpor. A americká politika prostě je stejná jako všechny zahraniční politiky jinde. Ta, tento rozpor by prostě způsobil takové pnutí, že by to nemohlo vydržet. Iránská reakce by zřejmě byla opatrná na začátku, když se podíváme například na to, jak se k tomu vyjadřují eh, eh, vysocí představitelé Iránu. Pravděpodobně by eh, se nevydali asymetrickou cestou, což vlastně to znamená, že by nezabíjeli americké vojáky. Neočekával bych to na začátku, ale je to klidně možné, že Iránci by zareagovali eh, postupem času i násilně. Také by to mohlo mít dopad na Izrael. V tuto chvíli to není pravděpodobné, ale eh, v budoucnu by třeba eh, bylo možné, že by Iránci Eh, povolili Hezboláhu, aby prostě eh, začali eh, vystřelovat řízené střely mm, vůči Izraeli. Já si myslím, že Iránci ale v tuto chvíli s, um, potřebují Hezbalá. Ale je možné, že prostě časem změní ta taktiku a je možné, že potom vlastně dají zelené světlo a začnou lítat střely na Izrael. A pak jsou tam ještě některé další složky, které jsou zajímavé, jako například kurdské referendum, celá kurdská otázka. To se zapojuje vlastně do celé takové větší otázky ohledně toho, co američané udělají v Syrii a Iráku. Já, jak jsem říkal, v tuto chvíli asi nepodpoří Kurdy v, ve snaze o nezávislost, um, to se ještě může změnit. Ale já si myslím, že v tuto chvíli eh, eh, z toho moc velká radost není, že eh, kurdové se o to právě teď pokouší. Ale prostě máme tady vůbec větší otázky. A možná američané se tedy stáhnou z toho, že se budou zaměřovat hlavně na eh, boj proti terorismu. Eh, tady spíše půjde vlastně o boj proti Islámské republice a to jsou vlastně věci, které nejspíš budou ovlivňovat eh, povahu americké zahraniční politiky. Ale, jak říkám, všechno se dozvíme do 15. října, ale předpokládám, že se to dozvíme tedy už eh, v následujících několika dnech, protože prezident, předpokládám, eh, řekl svým eh, bezpečnostním poradcům, co chce udělat. Předpokládám, že už se nějak vyjádřil k tomu, co tedy udělá ohledně Boeingu a tak dále. Takže vlastně všichni na té nejvyšší úrovni už to ví. Takže 24 hodin, 48 hodin a já si myslím, že tedy dojde k tomu, že to někdo pustí do médií. jak říkám, eh, předpokládám, že tady máme tři možnosti, jedna, dva, tři tedy a mohlo by to být ještě velmi zajímavé i vlastně pro transatlantické vztahy. Very interesting. Děkuji, ano, velmi zajímavé příspěvky bohužel nemáme příliš mnoho času na diskusi, tak prosím, abyste byli struční, pokud položíte otázku. Pan Gáler má slovo. Ano, děkuji vám. To vše nebylo velmi pozbuzující. Kdysi, když jsme se dívali eh, na Moskvu, tak jsme zkoumali, co eh, říkají kremelští astrologové a nyní zde eh, nám byly předestřeny tři eh, zajímavé obce. Čtvrtá obce by byla asi eh, ta, že to nechá tak, jak to je. Ale čím je to podmíněno, tyto obce? Určitými věcnými argumenty, anebo jakou, kterou nohou Trump vystoupí, respektive vstane z postele pravou nebo eh, levou. Prostě je to velmi nekonzistentní člověk, jak jste sám uvedl. A právě když se poohledneme potom regionu eh, po jednotlivých konstelacích, tak eh, je nekonzistentní i podporovat eh, iráckou vládu proti IS, iráckou vládu, která je také jakýmsi ehm, pomocníkem iránského režimu. Jak to jde dohromady? A vůbec ptám se s ohledem na jadernou dohodu s Iránem, byla by, bylo by vypovědění eh, dohody lepší řešení? Vnese to více transparentnosti anebo eh, více vyhlídek na vypočitatelnost Iránu? Já eh, tento názor nestílím. Já se domnívám, že to, co máme, je lepší než žádná dohoda a myslím, že v tomto ohledu panuje velmi široký evropský konsenzus. To by měli všichni v Americe, ale i v Izraeli vědět. My stojíme za touto dohodou, kterou jsme vyjednali, protože že tato dohoda je lepší než žádná dohoda a e, já se obávám, že pokud bychom nebyli v uplynulých letech uzavřeli dohodu, ostatně od pana Netanyahu a jsme v tomto smyslu již slyšeli určité pohrůžky, nelze také vyloučit, že z vnitropolitických e, důvodů e, by došlo k jakému si preventivnímu útoku. To také nelze vyloučit a to bych neviděl rád. Prostě smluvně právě právní dohoda a dialog eh, ani ne s partnery, ale s smluvními stranami, byť jsou tak nechutné jako Irán, eh, jsou stále ještě lepší, než nemít žádnou dohodu. Ostatně to tež platí pro Severní Koreu. I tam je dialog lepší než ten verbální radikalismus, který jsme slyšeli. Je škoda, velká škoda, že americký prezident a severokorejský diktátor eh, se stoupili na takovouto úroveň, zejména demokraticky zvolený eh, prezident, od něhož bychom očekávali něco jiného než od diktátora. Pane Pasku, dvě věci. První, nebyl efekt dohody dostatečně jasný v tom smyslu, že Irán bude povzbuzen, posílen, aby byl regionálně aktivnější. Jakmile vlastně ta dohoda jim vystavila jakousi eh, bílou kartu vstupenku do společnosti, nebylo to jasné od začátku, anebo je to určitá cena, bereme ji, takže vyrovnáme se s tím, když k tomu dojde. A druhá otázka. Jak eh, můžeme eh, eh, říkat, že je tady nevypočítatelnost s ohledem k opatřením vůči Iránu, tedy opatřením americké administrativy? Moje logická odpověď by byla ta, že logická neexistuje logická analýza důsledků jednotlivých obcí. To znamená, nepř, nevypočítatelnost eh, vyplývá ze skutečnosti, že neexistuje logická analýza důsledků, protože kdyby existovala, tak já bych, byl, eh, já bych věděl, jaké budou důsledky určitého eh, řešení. A pak by to pro mě bylo vypočítatelné. Za předpokladu, že máme co dočinění s logickými aktéry. A pokud jde o Severní Koreu, ano, vidím hodnotu dialogu. Naprosto souhlasím, že je to lepší než cokoliv jiného. A řekl bych, že um, určitá umírněnost by byla na místě, zejména um, ze strany těch eh, vyzrálejších, ale na druhou stranu se ptám, jak zacházet s tímto člověku. O to jde, s ním nelze jednat, s ním se přece nedá eh, vyjednávat. Eh, Čína a Rusko říkají, ano, nedělejte to a Spojené státy americké, místo aby jim řekli, dělejte si, co chcete a dejte nám vy ty výsledky, které my z něho nedokážeme vymáčknout. A oni to samozřejmě eh, neumí. A navíc je zde také určitý eh, prvek eh, nátlaku na severokorejského vůdce, aby jednal tímto způsobem a někdo je za ním, kdo skutečně tahá za nitky, jací si zákulisní strůjci. Jinak si to neumím vysvětlit. Děkuji, pan Valero nebo paní Valero. A jsem tady. Ano, je to poměrně jednostranné nyní, pokud jde o Irán a USA, ale eh, v tom regionu je ještě tolik dalších hráčů, o nich jsme toho tolik neřekli. Já jsem ráda, že zmíněni byli i kurdové, alespoň v závěru, protože to je důležitý eh, prvek eh, nalezení míru na Blízkém východě a musíme hledat i další aktéry. A tady nejde pouze o to, že v Jižním Kurdistánu probíhá referendum o nezávislosti, ale je tady i západní Kurdistán, eh, kde se válčí, ale kde stále, eh, eh, tedy kde se podařilo utvořit určitou demokracii a my jim neposkytujeme dostatečnou podporu, protože Turecko je proti. Byla bych věčná, kdybyste k tomu řekli něco eh, více. A pak Saudská Arábie, která nebyla velmi tedy podrobně zmíněna s výjimkou tedy mm, těch eh, zlých chlapíků, o nich jsme hovořili. Máme tedy tady Saudskou Arábii, eh, která eh, je ve válce s Jemenem, a Saudská Arábie také kupuje z Evropy a USA množství zbraní. Je to tedy důležitý hráč také v rámci blízkovýchodního míru nebo hledání míru. Jaká je tedy saudsko-arabská role v tomto ohledu? My v parlamentu jsme při mnoha příležitostech navrhovali eh, uvalit na Saudskou Arábii eh, zbraňové embargo. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Nárd. Jinak, kolegové, vás chci ještě jednou požádat, abyste zestručnili své připomínky a otázky, protože eh, přítomní jsou již panelisté eh, k dalšímu tématu. Takže po panu Nártovi bych eh, nejraději uzavřela seznam řečníků a opět dala slovo našim hostům. Paní předsedkyně, my tady hovoříme o Blízkém východu a e, chybí zatím Arabové, jichž je většina. E, samozřejmě jsou aktéři i v Izraeli, ale někdo tam chybí. Prostě všichni Arabové. Není možné, aby e, někdo z nás mluvil za nich, takže jinak není to vyvážené. A nyní k terorismu. Když eh, dorazil Napoleon do Španělska, tak bylo zjevné, že nelze vyhrát válku proti anebo bez obyvatelstva. V Afghánistánu podporuje, eh, respektive eh, podporujeme jednu korupční vládu za druhou a obyvatelstvo to vidí že podporujeme eh, vlády, které eh, je vykořišťují. My jsme eh, křesťané, hm, nevidíme do toho, já ovšem ano, protože jsem byl válečným zpravodajem i v tom regionu. A nyní ehm, prezident Trump. Zaznělo tady ehm, že je konzervativní realista nebo realistický konzervativec, řekl pan Cooper Wasser, to je absurdní. Gerald Kushner je jakýmsi jeho mentorem pro řešení problému eh, v Blízkém východě a přitom se spíše vyzná v nemovitostních spekulacích. Asi by nebylo mm, eh, špatné, kdyby se tam sám vydal a seznámil se s problémy. Blízký východ se spolčil s eh, Saudskou Arábií, aby vyřešil problémy v Kataru a také USA, tedy se spojil se Saudskou Arábií, aby se vyřešil problém v Kataru, kde jsou vojenské základny. To celé má hlubokou historickou eh, nebo hlubokou historii, protože Amerika poskytla útočiště eh, saudským Arabům, když část královského rodu byla eh, eh, vyhnána ze země. Prostě je zde určitý rozpor v, na královském dvoře, protože bahabismus se stále více šíří Eh, a sice po celém světě. Viděl jsem to na mnoha místech. Existuje již mnoha stoupenců, vahabistů a málo sunitů. Eh, přijde mi zvláštní, že Izrael nám tady uděluje lekce, když eh, uvážíme, že existuje i v Izraeli jaderná bomba za zády IAEA. E a nyní nechcete aby eh, se pokračovalo v denuklearizaci eh, Blízkého východu. Já souhlasím, Irán by neměl získat atomovou bombu, ale vy eh, za Izrael byste neměli udělovat v této věci lekce. To skutečně znamená kázat vodu a pít víno v Evropském parlamentu jsme schválili usnesení 25. října 2016, eh, kde jsou uvedeny názorové různice s Iránem a je tam i jeden důležitý bod. Bez Saudské Arábie, bez Iránu, bez Turecka, bez Spojených států amerických a bez Evropské unie nebude možné vyřešit blízkovýchodní konflikt. A eh, pokud bychom eh, měli eh, jednoho z protagonistů vyloučit, to znamená eh, představitele lidového hnutí v Iránu, tak to nepůjde, i když se mi nezamlouvají. Já jsem s nimi byl na frontě a mohu vás ujistit, že kdyby eh, nebyli přítomní, tak islámský stát by byl již v Bagdádu. Takže eh, eh, nelíbějí se mi, ale ještě méně se mi líbí islámský stát. Palestina je také zcela nepřítomna. Každý vůdce, každá řídící nebo každá, eh, každý představitel eh, blízkovýchodního regionu eh, vám řekne, že bez Palestiny není možné vyřešit blízkovýchodní, blízkovýchodní konflikt a problém, bez vyřešení problému Jeruzaléma. A v tom spočívá také eh, problém, že již není možné eh, dvoustátní řešení, protože pokračuje eh, budování osad. Takže to je také moje otázka. Na co čekáte, že palestinci konečně zmizí souběžně s tím, jak budujete další osady a to navzdory usnesením a rezolucím OSN. Nemáme zde eh, zástupce Palestiny, to nám chybí, takže paní předsedkyně, příště musí být zastoupení panelistů vyvážené. Tento panel se eh, jmenuje Situace na Blízkém východě u perspektiva Izraele a Spojených států amerických. Samozřejmě budeme prezentovat i jiné e, pozice a pohledy, to také činíme. Ovšem nemůžu připustit, e, aby došlo k odpovědi na vaši dlouhou otázku po blízkovýchodním konfliktu, to znamená usmíření e, Izraele a Palestinců, ale mohu požádat panelisty, aby pokud bude tedy souhlasit, aby um, rozeslal nebo poslal um, posluchačům či poslancům písemné odpovědi. Je mi líto. Ale dávám nyní um, našim hostům po dvou minutách eh, na odpověď. Je mi líto, ale máme naléhavý další bod na pořadu jednání a sice bezpečnostní situace eh, v Severní Koreji. Vím, že se hlásí další, ale eh, bohužel už jsem uzavřela seznam řečníků. Je mi líto. I had raised my hand. Ale já jsem již před půl hodinou eh, zvedl ruku. Pokud to zkrátíte, pokud to zestručníte. Prosím, máte slovo. Chtěl jsem pouze říci, že asi se pravděpodobně všichni shodneme na tom, že je to poprvé, co máme eh, prezidenta, administrativu v USA, která je tak nevypočitatelná, eh, eh, jak nyní. Když se vrátíme ke kubánské krizi, ještě stále existují lidé z okolí Johna F. Kennedyho, který, kteří by byli schopni říci, co si prezident tenkrát myslel, ale dnes nikdo není schopen říci, co si Trump myslí. Ty nekonzistentnosti jsou skutečně do nebe volající. Jméno eh, Gerada Kushnera již bylo zmíněno a já bych se chtěl vrátit k setkání, které měl pan Trump s prezidentem Netanyahuem před několika eh, dny v New Yorku. Podle médií hovořili pouze o blízkovýchodním procesu, ale nikoli o Iránu k nelibosti pana eh, Netanyahu. Chci se zeptat, jestli jste slyšeli něco jiného v tomto ohledu. A druhá věc. Pane Kuperbasre, vy jste hodně hovořil o Iránu a e, o tom, že nikdo nekontroluje, nemotoruje, monitoruje iránský e, e, jaderný program. Kdo monitoruje izraelský jaderný program? A druhá otázka. Proč jste se vůbec nezmínili o tom, že IDF, Mossad a také vojenská rozvědka apelují na Izrael, aby se neotivírala dohoda s Iránem. Takže to jsou lidé, kteří mají zcela opačný názor než vy. Děkuji a nyní dávám slovo opět našim panelistům. Bohužel náš čas je nesmírně omezený, takže vás skutečně prosím naléhavě o stručnost. Děkuji, budu stručný. Řeknu to takto žádná dohoda je lepší než špatná dohoda. To jsem se tady snažil vysvětlit. Snažil jsem se vysvětlit, proč ta dohoda, kterou máme, je špatná dohoda. Můžete se mnou nesouhlasit, ale já jsem jasně se snažil říci, že ta mírová dohoda není špatná dohoda, ale je to opravdu dohoda, která zajišťuje Iránu, že za 13 let může mít jaderný arzenál. Vy všichni toho budete svědkem. To je velmi špatná věc. Samozřejmě, dialog je lepší než konfrontace. Konfrontace nikdo nechce. Chceme dialog, ale musí to být dialog, který povede k dobré dohodě, ne ke špatné dohodě. To samé Severní Korea. Dialog je lepší než konfrontace, ale někdy, bohužel, dialog selže. Jistě, dialog je lepší než konfrontace, o tom není pochyb víme, k čemu, věděli jsme, k čemu ta dohoda povede. Ano, věděli a právě proto jsme varovali před tím, že ta dohoda není dobrý nápad. My jsme se jednoznačně snažili říci, že tato dohoda bude mít velké dopady eh, v těchto různých ohledech. Ale nicméně laxnost řady lidí na západě vedla k této dohodě. To je velmi hořká pravda. Ty důsledky byly známé, včetně imigrace do Evropy. Imigrace do Evropy začala okamžitě po té dohodě. Okamžitě po té dohodě přišla vlna migrantů do Evropě, protože lidé na Blízkém východě, kteří jsou uvězněni mezi těmito radikály, si uvědomují, že Blízký východ povedou radikále, takže pragmatici se vzdali a snažili se odejít. A tom, k tomu došlo můžete se podívat na data EU o migraci. Můžete si to sami ověřit. Takže to je k této věci. Potom některé ty další věci. Kurdové. Vy jste tady zmiňovali Kurdy, někteří z vás Eh, to není ten největší problém na Blízkém východě. Ano, dotýká se to všech, ale není to nějaký hlavní konfliktní bod na Blízkém východě, i když se to dotýká mnoha. Kurdové sami ukázali, že mohou být spolehliví a že si zaslouží určitou nezávislost. Jakou nezávislost? Přesně to je otázka, ale jestli si zaslouží nějakou nezávislost, tak já myslím, že ukázali, že ano, velmi dobře nesli to břímě boje proti ISIS a já myslím, že by se to mělo promítnout do nějakých výsledků. Saudská Arabie a její úloha. Tak, to není jenom Saudská Arabie. Ty pragmatici, o kterých jsem mluvil na samém začátku, mají názor na to, jak by měl vypadat Blízký východ. Oni nevěří liberálům na západě. Nevěří jim raději by spolupracovali s námi, s Izraelem, s konzervativci na západě, kteří jsou připraveni s nimi spolupracovat. Ale co jsme viděli nedávno, to, jak Egypt nebo Saudská Arábie i Bahrajn, jak hovoří o mírovém procesu na Blízkém východě a vztazích s Izraeli i na valném schromáždění OSN, to už je signál pro všechny, že něco se mění a vidíte to také ve změnách vlády. Přichází tam nová generace lidí. Já se velmi omlouvám, říká paní předsedkyně, už budete muset končit. Eh, ano, poslední věc. Mezinárodní agentura pro atomovou energii, tak jak víte, hm, Izrael není součást, eh, není hrozba pro nikoho a Irán ale byl signatářem MPT, byli to oni, kdo se snažili získat jadernou zbraň, aby změnili svět. To je něco, co si musíme všichni pamatovat. Ne, abyste se vrhali na Izrael, ale měli byste zabránit Iránu, aby získali jadernou zbraň. To je ta nejdůležitější věc, kterou musí Evropa zajistit. Já vám děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Geret. Já to také vezmu velmi rychle. Tady ten pan poslanec, který tady mluvil o Obamově administrativě, že byli naivní a tak dále a tak dále, tak já myslím, že uh, tam byly obě věci. Oni nechtěli úplně vyřešit tu jadernou otázku, to je pravda, jak u Obamy, tak u Trumpa, jestli eh, jsou připraveni to použít nebo ne. V případě prezidenta Obamy tam bylo jasné ne. A z toho se odrazila ta dohoda. Nevíme ovšem, jestliže, jestli prezident Trump je připraven použít sílu nebo ne. Když se podíváte na jeho kroky v Iráku a v Sýrii, tak by se nabízela odpověď ne, není připraven použít síly a logicky by z toho plynulo, že Trump je Obama Eh, verze 2. Ale eh, teď jde opravdu o to, jestli je tam větší pravděpodobnost krok jedna, krok dvě. Nevíme to prostě jistě. Trump je poněkud, ano, je poněkud nepředvídatelný, takže těžko říci. Velmi stručně, Kurdistán. Já si myslím, že je chyba, abychom vyzbrojovali etnické skupiny, aby bojovali spolu, takže já myslím, že je chyba, aby eh, USA vyzbrojovali Kurdy, aby bojovali proti sunitům nebo šítům, protože takto by se nemělo postupovat a vyzbrojování PKK to bude bez eh, dlouhodobým problémům. Není to odpověď na kurdské problémy. Saudská Arábie, velmi stručně, tak já myslím, že na jednu věc se můžete spolehnout, že Saudská Arábie vždycky to nějak pokazí, vždycky to nějak zamotá. Eh, já myslím, že je tady možné, že ze šítu udělají další Hizbalách, uvidíme, kam se to posune. A možná bych řekl jednu věc. Pan Kušner může za spoustu věcí, ale určitě nemůže za problémy mezi Saudy a Katarem. A potom velmi stručně izraelsko-palestinská otázka, jistě, to je vždycky velmi důležitá věc pro Evropu, my to víme, ale tento problém ve Washingtonu, jak pro demokraty i pro republikány je velmi nízko v popředí zájmu prezident Trump se tomu také příliš nevěnuje, takže já bych nečekal, že stávající americká administrativa s tím něco bude dělat. Dobře, já vám děkuji mnohokrát. Děkuji vám, kolegové, za vaše příspěvky, děkuji za vaše vystoupení, děkuji našim hostům a nyní rovnou přejdeme k dalšímu bodu, to je neveřejná schůze.